Bonjour à tous. Buenos días. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý, dobrý den všem. Děkuji, že jste zde mezi námi. Přestože v Bruselu nastalo nádherné ráno. No, a z toho, co vím, tak se některým hostům nedaří se dostat do parlamentu, protože z nějakého důvodu máme v Bruselu zácpy. Bohužel naši hosté jsou v nepříjemné situaci, ale my přesto už začneme jednat, protože času nemáme na zbyt. Je to nesmírně důležitá problematika. Jedná se o azyl a znovu usídlování. To je v rámci takzvaného azylového balíčku. Tedy já jako předseda výboru Libe bych si dovolil začít jako předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, abych vám připomněl, Jedná se o nesmírně důležitou strategii takzvané lisbonizace. Lisbonizace toho třetího pilíře komunitárního AKI tak, aby byl přizpůsoben Lisabonské smlouvě, která v prosinci loňského roku začala platit. To byl zásadní krok kopředu, který eh, měl eh, vyjádřit eh, politické ambice a ústavní dimenze, pokud tomu tak mohu říci, Evropské unie a Jednalo se o zásadní krok zejména pro výbor Libe. Od dobu vstupu v platnost Lisabonské smlouvy výbor Libe a jeho profil nabil na významu. Podařilo se mu zabývat se úspěšně legislativními kroky právě v oblasti základních práv, osobních svobod, eh, bezpečného pohybu osob, řízení vnějších hranic Evropské unie. A proto z pohledu toho, že každý náš občan je lidská bytost, která se nachází na území Evropské unie a musí se cítit, ať už tedy eh, plnoprávným občanem Evropské unie, či eh, cizincem, či uchazečem o azyl, utečencem, někým, kdo prchá, kdo hledá ochranu, kdo je zoufalý kdo je v nějaké nečekané situaci. Vše to je velikou výzvou pro legislativní kapacitu našeho výboru od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy právě proto, že oblast spravedlnosti, bezpečnosti a spravedlnosti články 67 až 89 tyto články zavádějí zásadní eh, ustanovení, například eh, zásadu solidarity. Takže stojíme před zcela zásadní výzvou. A my jsme se rozhodli se do ní dát, vzít si ji na svá bedra. V souladu s plánem, který byl ustanoven v rámci švédského předsednictví jako štokolský program v prosinci roku 2009. Eh, to tento stokholský eh, plán, který byl eh, oficiálně přijat eh, v prvním pololetí roku 2010 španělský předsednictví, jedná se o akční plán, který hm, počítá s takovým pětiletým obdobím lisabonizace a my už na tom pracujeme, i když musíme říci, že jsme narazili na zásadní obtíže. Nebylo ani to nebude jednoduché a některé důležité složky mají určité spoždění z pohledu těch eh, plánů, které jsme si původně tedy zosnovali. Máme však povinnost. Povinnost neutuchat ve své snaze naplnit cíle, které jsme si přece vzali, které eh, si přece vzal stokholmský plán a proto z pohledu obohacení našich znalostí, zrychlení tempa institucionálních změn a přizpůsobení jsem já oficiálně vyjádřil se na formálním zasedání eh, Rady právě pro vnitro a spravedlnost. To bylo v Sopotu v Polsku, tam jsem byl hostem a vyjádřil jsem myšlenku založení interinstitucionální eh, pracovní skupiny, tak aby komise, parlament a rada spolupracovali na zrychlení těch příprav asilového balíčku. Totiž je to velice relevantní. Kvalifikační procedury Dublin 2, Eurodac, mezinárodní ochrana. Podmínky příjmu žadatelů směrnice o procedurách, azylových procedurách a znovu usídlení, celá složka, která se týká znovu usídlení. To jsou vše součásti tohoto, této významné sady dosie. Každá z nich má v rámci výboru Libe významného zpravodaje. Polské předsednictví se té myšlenky ujalo a už celou dobu průběžně vidíme, jak se Polsko do toho zasazuje a snaží se právě pracovat na půdě rady a zároveň spolupracuje e, s parlamentem, s naším výborem upřímně, otevřeným způsobem. Neustále se zlepšujeme kráčíme ku předu. Je to stále lepší a tím tedy tady bych si dovolil opravdu ještě jednou poděkovat panu ministru Milarovi, který tady osobně zastupuje polské předsednictví za toto osobní nasazení, za osobní snahu, že vlastně týden co týden je přítomen, ať už v Evropském parlamentu nebo přímo na půdě našeho výboru a zohledňuje všechny dobré nápady, bere je na vědomí a snaží se sám pomoci v budování tohoto konsenzu. Děkujeme ještě jednou, pane ministře. Velice si vážíme vašeho osobní, vaší osobní angažovanosti a toho, jak jste otevřel dveře tomuto asilovému balíčku, aby se opravdu uskutečnil. No, ale nyní už si připomeňme, čím budeme začínat. Než tedy diskuse rozjedeme, tak eh, ta eh, Směrnice o dočasné ochraně bez jasného vysvětlení došud není využívána, tak na tom jsme. Společný unijní program pro znovu usídlování, přestože je naléhavá situace v severní Africe, která ještě byla zostřena, tím takzvaným arabským jarem a jižní hranice středozemí a proto hranice, eh, vlastně jižní hranice celé EU, tam ještě to nebylo vše eh, nějakým způsobem uspořádáno. Rovněž musíme eh, upravit článek 80, takzvaná doložka solidarity, tak, aby každý členský stát, který se musí, musí narazit okolnost její donutí, aby nějakým způsobem se musel vypořádat eh, s nějakou naléhavou skutečností, aby neměl pocit, aby se nemusel s tím vypořádávat sám a bez pomoci. Tedy, máme tady celou řadu řečníků, našich vážených hostů a rovněž ty nejdůležitější zpravodaje odpovědné za ty nejdůležitější složky, právě zejména v oblasti azylu a znovu usídlení. Takže v tomto rámci budeme se snažit, aby bylo možné dosáhnout dohody, vyhnout se nedorozuměním a obecně zlepšit předávání užitečných informací všem zainteresovaným stranám, který se to týká. Musíme mi si lépe vzájemně důvěřovat a to určitě polskému předsednici pak pomůže při jednáních v radě, kde narazili na určité problémy, ale my bychom jim chtěli pomoci, aby prorazili těmito myšlenkami, aby se jim podařilo uspět. Takže děkuji panu ministrovi za jeho osobní nasazení, které tady prokazuje a předávám mu slovo, tak abychom mohli přistoupit k prvnímu z dlouhé řady našich eh, vážených hostů. Pane ministře? Je to minister, polský minister vnitra a zprávy polské předsednictví rady. A pan minister nás seznámí s aktuálním stavem věcí v radě. Vážený pane předsedo výboru, vážení poslanci, dámy a pánové. Já bych rovněž ještě se vrátil k červenci tohoto roku. Právě tam pan předseda byl tím autorem návrhu, že bychom změnili způsob spolupráce nad tím azylovým balíčkem. Kdybyste tam nebyl vy, pane předsedo, a vaši, kdyby tam nebyla vaše odvážná koncepce, tak já bych si dovolil říct, že bychom nebyli tam, kde se nacházíme nyní. Polské předsednictví se snaží najít řešení pro obtížný kompromis. Kompromis mezi parlamentem, komisí a radou. Takový kompromis se dá budovat nejrůznějšími způsobem totiž, že si budeme například předávat určité dokumenty, aby se někdo k ním vyjádřil, anebo že budeme vést kontinuální diskusy, kde si budeme vzájemně vysvětlovat vše už tím, jak si to vysvětlíme u společného stolu. A to právě díky vám. Z toho neděláme byrokratický proces, ale uh, Snažíme se vše řešit bez zbytečné byrokracie. Týká se to jak Evropy, tak evropských sousedů a týká se to tomu, že snažíme se pomoci každé lidské bytosti. Že si jsme schopni v diskusi všimnout každé niance, která nás dokáže k sobě přiblížit. Každého toho momentu. A to je pro polské předsednictví velice důležité. Polské se samozřejmě váže s evropským společným asilovým systémem obrovské naděje, protože to je důležitý prvek naší koncepce v průběhu našeho předsednictví. My to považujeme za takovou součást jakoby našich povinnosti, našich obecných závazků, která patří e, k těm nejdůležitějším. A to nikoli pouze e, z takového humanitního pohledu, ale rovněž z důvodu toho, že z důvodu toho, co můžeme vidět, čeho jsme svědky v jednotlivých členských státech Evropské unie. Budeme se snažit aby práce na tomto balíčku mohly být e, zakončeny co nejdříve. Ale jsme si vědomi, že e, ta lhůta do konce roku 2012 je stále ještě pro celé trio velikou výzvou, tedy pro předsednictví Polska, Dánska a Kypru. Abychom byli schopni tohoto cíle dosáhnout, potřebujeme především silnou a zcela jednoznačnou politickou vůli. Bez politické vůle nebudou mít vlastně výsledky expertních skupin, pracovních skupin, ten efekt nebudou stačit, abychom dospěli k řešení. Tedy za prvé potřebujeme kompromis mezi členskými státy. Takový kompromis nebude jednoduchý. Proč? Protože ty povinnosti a závazky nejsou nikdy rovnoměrné pokud se nějaký eh, utečenec obrátí na ten daný první členský stát se svou žádostí, tak samozřejmě už se nastoluje určitá nerovnováha. Víme, že například jižní hranice Evropské unie jsou úplně jiná, jiným způsobem zatěžovány než hranice například severní nebo západní. Na druhé straně si musíme uvědomit, že rovněž ti, migranti, kteří se po Evropské unii pohybují, ti si rovněž nevybírají tu cílovou zemi rovnoměrně. Směřují zejména k určitým zemím. Proto, i když se nám podaří na určitém balíčku dohodnout, tak to musí být kompromis, protože vždy budou ti, již se to bude týkat více. A pak máme kompromis mezi radou a parlamentem a tam jsem velkým optimistou, protože po prvních třech měsících intenzivních prací, kde jsem mě možnost se tak důkladně seznamovat s názory opačné strany, to musím uznat, že je v mém životě vlastně unikum. A nyní, kde se nacházíme? Ta takzvaná kvalifikační směrnice, to je nejbližší právní akt, který musíme schválit, ale tam je to závislé na dosažení uh, dohody s parlamentem u tzv. korelačních tabulek. Při posledním zasedání Rady pro konkurenceschopnost Rada přijala usnesení ehm, komise a parlamentu ohledně tzv. vysvětlujících dokumentů a my doufáme, že takový kompromis se eh, narazí na eh, souhlas parlamentu. A nyní druhá směrnice, to je směrnice o příjmu žadatelů. Tam jsme ukončili eh, první čtení na úrovni pracovní skupiny a první kompromis byl předložen a ten narazil spíše na většinovou akceptaci, na příznivou odezvu u členských států a my doufáme, že tam právě za polského předsednictví u tohoto právního aktu ještě učiníme zásadní krok kupředu nařízení Eurodac. Tam nedošlo k žádné změně, tam předsednictví čeká, že komise přijde s novým projektem, s novým návrhem na vytřízení, mělo by to být právě na podzim letošního roku. A nejdůležitější, nejobtížnější součást balíčku, to je Dublin. A zejména otázka těch takzvaných mimořádných mechanismů když jsme měli zasedání Rady pro vnitro a za eh, spravedlnost 22. září, tak většina členských států nesouhlasila eh, se zavedením toho takzvaného mimořádného mechanismu, který by znamenal eh, pozastavení těch transferů, které už v rámci Dublin byly odsouhlaseny. Ale souhlasili se dalšími pracemi nad tím režimem eh, včasného varování a reintegrace a tam zároveň bude evaluace toho azylu obsažena. Žádný členský stát proti tomuto návrhu nevyjádřil námitku. Členské státy se obrátili na předsednictví, aby přišel s dalšími podrobnostmi tohoto režimu či mechanismu, aby byli schopni přesně vyhodnotit přidanou hodnotu v této oblasti. A nyní se dále o tom, na tom pracuje v rámci výboru SPIF. A nyní procedurální otázky. To je směrnice o postupech a tam jsme měli čtyři zasedání k problematice azylu a mm, proběhlo první čtení této směrnice a 5. října předsednictví přišlo s první verzí eh, kompromisního znění a my jsme se shodli na těch nejzásadnějších problémech, které budou předsednictví zejména zajímat při tvorbě následujících verzí kompromisního znění. Snažíme se rovněž zlepšit proces tvorby toho balíčku jako celku. V průběhu té takzvané kontaktní skupiny, pane předsedo, kde hovoříme o Radě, Evropské komise a parlamentu. Mám pocit, že dosavadní tři zasedání opravdu změnili náš přístup k té záležitosti a vytvořili velice takovou kvalitní atmosféru, kde se dá hledat konstruktivní řešení. A já jsem jménem předsednictví chtěl vyjádřit opravdu um, to, jak jsem vděčný výboru Libe za takto konstruktivní přístup k hledání kompromisu. Pokud se nám opravdu podaří vše dovést k tomu, že budeme schopni se shodnou na všech prvcích, na kterých se musí dále pracovat a že to proběhne do konce letošního prosince, tak já jsem toho názoru, že se nám podaří získat um, všechny pro celý asilový balíček do té závazné lhůty příštího prosince uh, roku 2012. A ještě jednou děkuji všem, kteří se o to takto zasazují. Again. Děkujeme vám, pane ministře, to jsou opravdu výborné zprávy, je zde opravdu závazek z vaší strany, tak aby do roku, konce roku 2012 jsme ukončili tuto oblast. To bude zahrnovat veškeré trio, to znamená polské předsednictví, dánské předsednictví, které nastupuje a kyperské předsednictví. To je podle našeho názoru opravdu velice pozbudivá perspektiva vzhledem na všechny ty potíže, komplikace, které to představuje. Především ty obtíže, které probíhaly, o kterých víme, že probíhaly na půdě rady. A nyní poprosíme paní Marie Asenius, která zastupuje komisařku Malstromovou, je vedoucí kabinetu paní komisařky, paní komisařka, která je zodpovědná za záležitosti vnitra. Zastupuje na našem dnešním setkání Evropskou komisi. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ráda bych vás pozdravila. Zastoupení paní komisařky, která se chtěla zúčastnit tohoto velice dobře načasovaného slyšení. Ráda bych poděkovala výboru Libe za zorganizování tohoto slyšení. Rok 2012 se blíží a pokud skutečně chceme dosáhnout našeho cíle, to znamená dohodnout tento společný systém o azylu, tak prostě nemůžeme ztrácet čas. Základ společného systému v této oblasti již existuje několik let a i přesto zde vidíme různé národní rozdíly, které trochu ruší celou tuto záležitost. Několik příkladů, více než 50 tisíc žadatelů o loňském roce se dostalo do Francie, téměř stejný počet do Německa, um, dále, zatímco 35 lidí pouze uh, požádalo o azyl ve Slonsku. Například, že tyto země se liší, ovšem pokud jde o, o Nizozemí, tam to bylo 45%, zatímco Irsko pouze 1,6% eh, žadatelům udělilo azyl v první instanci. Rovněž jsme viděli v těch prvních letech obrovské rozdíly, byly to vlny uprchlíků z Čečenska, z Iráku, pokud jde o mm, uznávání, v některých státech to bylo 1, 2 nebo 3 uznávání těchto uprchlíků, v jiných zemích 85 až 90 z těchto uprchlíků bylo uznáno. Samozřejmě, že toto, tyto rozdíly si myslím, že by neměly existovat, protože všechny členské země uznávají stejné hodnoty, máme zde stejné mezinárodní úmluvy, smlouvy, které platí ve všech členských státech, například Ženevská ústava, ženská umluva, která slaví 60. výročí v letošním roce a myslím si, že nejlepším způsobem, jak oslavit tuto umluvu, eh, by bylo dohodnout se na společné politice na evropské úrovni. Ty rozdíly, které vidíme, znamenají to, že uprchlíci se dostali do jakési loterie. A v podstatě, jelikož si mohou vybrat, kde zahájí svůj touto proceduru, tak samozřejmě, že si vybírají země, kde je větší šance. Asi 10 členských států v současné době eh, je schopno uznat 90 těchto mm, žádostí. To znamená, že 70 států by mohlo ještě zlepšit tuto situaci. My chceme Eh, vyrovnat tuto situaci a proto navrhujeme upravit tuto legislativu, aby byla harmonizována, abychom měli pravidla, která by mohla být implementována ve všech členských státech konvergenčním způsobem a samozřejmě za eh, respektování základních práv. Je důležité, aby naše legislativa zajistila to, že žadatelé o azyl mají stejné zacházení bez ohledu na to, kde žádají o azyl a že mají stejnou šanci na mezinárodní ochranu. Čili takový rychlý pohled ze strany komise, stávající situace, jak vypadá podrobnější návrh, pokud jde o přijímající podmínky žadatelů, stávající pravidla jsou příliš otevřená pro interpretování ze strany členských států. To znamená, že žadatelé o azyl nemají ekvivalentní přístup um, ve všech zemích Unie. Proto navrhujeme harmonizaci, kterou jsme navrhli před třemi lety. Chtěli jsme zajistit to, aby stejné podmínky a určité slušné podmínky e, života byly k dispozici pro všechny žadatele. Členské státy kritizovali tento návrh, říkali, že je příliš podrobný, že to zvyšuje náklady, je příliš obtížné, je splnit veškerá pravidla a tak dále. My jsme naslouchali této kritice a předložili jsme pozměňovací návrhy k našemu vlastnímu návrhu e, v červnu letošního roku jsem přesvědčená o tom, že jsme poskytli novou hybnou sílu eh, těmto jednáním, tímto způsobem. A já skutečně jsem přesvědčená o tom, že i toto slyšení je dobrým krokem, správným směrem. Zároveň slyšíme ty velice pozitivní zprávy ze strany polského předsednictví, které neúnavně bojuje stejným způsobem. Pokud jde o přepracování směrnice, která se dotýká asilového postupu, i tam se postupovali stejným způsobem v červnu letošního roku. Tato směrnice by měla poskytnout nákladově efektivní pravidla a zároveň umožnit mm, bojovat proti zneužívání žádosti, zároveň by měla zajistit stejný postup e, v těchto žádostech, respektování základních práv a zároveň, že jsme v souladu s e, legislativou, kterou, která je je uplatnitelná, tak abychom mohli reagovat i u, u soudu. To znamená, snažíme se přepracovat uh, směrnici o kvalifikacích a jak už se o tom zmínil pan ministr Miller, Pozitivní zpráva je to, že došlo k poslednímu kolu těchto jednání. Toto je zásadní eh, stavební součást celého balíčku, čili pro nás je velice mm, pozbudivé to, že i Koreper, i Libe už ukončili tato jednání a myslím si, že rychlé přijetí na naší úrovni by vyslalo ten správný signál, že jsme schopni se dohodnout mezi našimi institucemi a podpořilo by to jednání celého balíčku, o celém balíčku. Dále je to eh, nařízení Dublin. Zdá se, že všichni souhlasí s tím, že Dublin by měl být základním kamenem společného evropského asilového systému. Ovšem je zde určitá i určitý nesoulad, jak toho dosáhnout. Je nám pro nás jasné to, že pokud tento dublinský systém by měl zůstat pevným, tak by měly ho podporovat veškeré eh, zúčastněné strany. A samozřejmě musí to být takzvaný fair deal, musí to být spravedlivý způsob, tak abychom napomohli fungování tohoto systému. Komise podporuje eh, návrh návrhy polského předsednictví v tomto ohledu, to znamená permanentní monitorovací systém, včasné, i systém včasného včasného varování, to znamená, aby zde byly určité možnosti kontroly, abychom zareagovali na nefungování už v první etapě tohoto systému, abychom zlepšili důvěru v tento systém a jeho fungování. Chceme, aby to byl systém, který by byl z nějaké další zátěže, to maximální možné míry. Ovšem samozřejmě, že takový systém včasného varování nemůže být systém bez monitorování v jednotlivých členských státech. Celkově, když se podíváme na tento azylový balíček, doufám, že si všichni uvědomujeme to, že chceme zvýšit standardy ochrany, že nechceme využívat používat ten koncept minimálních standardů, protože nechceme, aby došlo k takové minimalizaci a chceme spíše zvýšit společné vysoké standardy zkvalitnit tyto standardy, aby už nedocházelo k této loterii, o které jsem hovořila, která vyplývá z těchto rozdílech a nesouladů v jednotlivých pravidlech mezi jednotlivými členskými státy. Vím, že průběhu dnešního dne se podíváte na oblast eh, zadržování, dále mm, dětských žadatelů, odvolání a tak dále. Vím, že chcete dosáhnout dohody do konce příštího roku. Vím, že poslanci Evropského parlamentu i ministři se budou snažit, aby došlo k nějakému, k nějaké společné dohodě. Komise vás bude podporovat a snažit se podpořit veškeré kreativní řešení, která by z těchto jednání zešla společný systém, asilový systém na evropské úrovni nemůže ovšem stát pouze na legislativě. Musí to být i praktická spolupráce mezi našimi národními asilovými úřady. Tak abychom podpořili tuto spolupráci, máme i podpůrný úřad pro asilové řízení, které byl vytvořen v červnu na Maltě a zároveň zde máme praktické inovační postupy, evropské kurikulum, tak abychom měli například stejné školení v celé, stejný systém vzdělávání ve celé Evropské unii. Agentura EASA se bude snažit nám pomáhat v hodnocení toho, co funguje, co nefunguje, Zároveň bude připravovat zprávy ohledně země původu, tak aby členské státy vycházely ze stejného základu u jednotlivých rozhodnutí a zároveň nám poskytne agentura technickou podporu které, těm státům, které jsou pod největším tlakem. Evropská komise přijde i s sdělením, které se týká solidarity mezi členskými státy, budeme tam hovořit o stávajících nástroj a zároveň se podíváme na to, jak bychom je mohli využívat účinnějším způsobem. Zároveň zdůrazníme to, že členské státy si musí udržet pořádek na své mm, vlastní půdě. Mm, I to je součást solidarity. Než požádáte o solidaritu od ostatních, musíte sami přistupovat odpovědně k této oblasti. Chceme budovat eh, důvěru mezi jednotlivými členskými státy v tomto ohledu. A chceme zajistit to, aby tuto legislativu podporovali praktické kroky solidarita, monitoring, budování kapacit a budování důvěry, to je rovněž důležité. Solidarita by neměla existovat pouze mezi členskými státy. Měli bychom prokázat solidaritu i vůči ostatním zemím a nejzranitelnějším osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, především těm, kteří jsou v různých táborech uprchlických. Máme zde programy pro znovu usidlování, ochranu těchto lidí. My se díváme na tuto možnost jakožto na trvalé řešení, zlepšení života uprchlíků, proto chceme, abychom měli společný. Už v roce 2009 jsme dali společný evropský program v tomto ohledu a je škoda, že se nám zatím nepovedlo dosáhnout dohody u tohoto velice důležitého nástroje solidarity. Proto bych ráda apelovala na radu Evropský parlament, aby nalezli eh, řešení v této důležité oblasti do konce letošního roku. Evropská komise chce vytvářet další stimuly pro členské státy, tak aby využívali no i nový fond pro asilum a znovu usidlování, který nahradí stávající fond od roku 2014 a bude mít k dispozici nový rozpočet. Naše podpora Naši podporu můžete vidět ehm, v rámci jednotlivých komponentů, v jednotlivých regionálních programech znovu usidlování. My jsme si vědomi obtíží v tomto ohledu, ovšem neustále budeme podporovat více znovu usidlování na území EU, protože je to no, užitečné jednak pro zranitelné osoby a zároveň pro jednotlivé komunity, společenství, které se zabývají tímto programem. Zároveň by to mohlo trošku ulehčit tom tom tomu tlaku na jednotlivé členské státy. Vidíme, že je to úspěšný program, tento regionální program, má to výborný dopad na budování kapacit v jednotlivých zemích. I pokud jde o zemí původu, i zemi transitu, například ve východní Evropě, v Tanzánii, pracujeme na těchto programech a připravujeme zároveň takové programy na se, v severní Africe, v Egyptě, v Libii, v Tunisku. Věříme, že to dokončíme do, letoš, do konce letošního roku a samozřejmě v té oblasti, která to nesmírně potřebuje, například Somálsku, Džibuti a Keni, to znamená v africkém rohu. Evropská komise doufá, že na základě nových finančních perspektiv bude mít k dispozici nové finanční prostředky, které by rozšířily tento regionální program a zároveň vytvoříme nové regionální jednotky a programy. Na závěr, dámy a pánové, čeká nás hodně práce, abychom dosáhli toho našeho stanoveného cíle společného asilového evropského systému. Je to obrovská ambice, je to obtížný úkol, ovšem je to smysluplný úkol. Proto si myslím, že stojí za to, aby jsme tomu věnovali úsilí na všech stranách a já skutečně doufám, že jednoho dne se na to podíváme všichni zpět, jakožto na úžasný výsledek, že to bude úžasná legislativa, která bude podporována i praktickými ukázkami a solidaritou na všech stranách. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme paní Aseniové za tento přehled kroků, které udělala Evropská komise s ohledem na tuto iniciativu tak aby zahájila nebo umožnila, usnadnila tu cestu k vytvoření společného asilového systému, aby pomohla rádě unbloko, ne, deblokovat ty nejdůležitější záležitosti, které se týkají Eurodaku a Dublinu především. A nyní se dostáváme k dalším řečníkům, dalším hostům. Jasa, o které se zde hovořilo. tento, ne, tento nesmírně důležitý úřad pro azyl, který um, je na Maltě. My jsme pozvali jejich představitele na naše setkání. Pan Robert Visser, který je nově jmenovaným ředitelem, se omluvil, protože má jiné oficiální povinnosti ve Spojených státech. Všem samozřejmě, že tuto agenturu jsme přizvali. A nyní se dostáváme k paní Tyně Akertov, která je členkou výboru pro migraci a zároveň eh, spolupráci v oblastech eh, azylu v Radě Evropy. Jak víte, je to samozřejmě instituce, která se zabývá migračními záležitostmi. Já bych vám předal slova a poprosil vás, abyste se snažila o stručnost, protože následující část našeho slyšení máme naplánovanou od desíti hodin, máme deset minut k dispozici, máme zde ještě paní Gálek, která by rovněž chtěla vystoupit v této části, proto vás poprosím o stručnost. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím, i když samozřejmě já bych chtěla věnovat určitý čas této záležitosti, protože za parlamentní shromáždění Rady Evropy bych vám ráda poděkovala za to, že jste nás pozvali. Jsem nesmírně ráda, že spolupracujeme na této vysoké úrovni a já to asi teda nestihnu v pěti minutkách, protože prostě mám toho hodně, i když teda chápu demokratické principy v této záležitosti. Když, se, když slyšíme média, tak v podstatě se zdá, že tyto problémy jsou především v Jižní Evropě, jsou to toky mm, uprchlíků z Severní Afriky. Ovšem není tomu tak, tento počet v podstatě je relativně mírný. Nechceme samozřejmě mm, zakrývat to, že některé evropské regiony jsou pod velikým tlakem, ovšem pro nás je důležité podívat se na to v určitém kontextu, i když se jsou záležitosti žadatelů o azyl, nejsou to nějaké obrovské toky žadatelů. Azyl to se dotýká nás všech, všech evropských států států a nejenom států Evropské unie. Parlamentní schromáždění Rady Evropy vyjádřilo obavy ohledně nedostatků i nekonsistentnosti v rozhodnutí žada, v oblastech žádosti o azyl v Evropě. Vidíme, že rozdíly jsou zde obrovské mezi jednotlivými členskými zeměmi. V roce 2010 Malta, Lotyšsko, Nizozemí a akceptovali 60 50, 40, 45 v první instanci, zatímco Irsko odmítlo 98,5 žádosti, zatímco Řecko 97 žádosti odmítlo. Dokonce i v jednotlivých zemích vidíme veliké rozdíly nejenom mezi členskými státy EU a zeměmi Rady Evropy. Maria Aseniová hovořila o té loterii v asilovém řízení. My všichni samozřejmě jsme si vědomí, že to existuje. Různé členské státy přijímají žadatele z různých zemí, potřeby ochrany jsou z té různé u těchto lidí. Ovšem, i když se podíváme na stejné skupiny lidí, tak rozdíly mezi jednotlivými zeměmi mohou být obrovské. UNHCR hovoří o tom, že Itálie například v 95% eh, eh, eh, Somálcům poskytuje ochranu, zatímco Španělsko jenom 7% a Řecko nikomu neposkytlo u Iraku to bylo ve Finsku 95%, ve Velké Británii pouze 21% těchto žadatelů. To znamená opět obrovské rozdíly. Veliké úsilí bychom měli věnovat zlepšení této situace. Ta výzva, kterou vidíme, je identifikovat jednotlivá opatření, která potřebujeme uplatnit a uplatňovat eh, je poté. Ráda bych využila této příležitosti a zdůraznila dvě záležitosti, které představují pro naše shromáždění veliké obavy. V posledním období je to specifická situace ženských žadatelek o azyl a specifická situace Romů. Pokud je o ženy, Eh, v usnesení eh, o, tohoto typu. Naše schromáždění doporučuje, aby členské státy Rady Evropy citlivě přistupovaly k genderovým záležitostem a žadatelům. Ženy, které žádají o azyl žádají ze stejných důvodů jako muži, ovšem navíc ještě jsou to často oběti persekuce, která je specifická, protože jsou to ženy. A i když důvod této persekuce může být stejný pro muže, manifestuje se jiným způsobem, pokud je obětí žena. Genderová dimenze není brána dostatečně v potaz u žadatelů o azyl a ráda bych, abychom si to uvědomili v průběhu, letoš, v průběhu tohoto dne, když hovoříme o této problematice. Pokud jde o romské žadatele, máme rovněž usnesení v tomto ohledu. Parlamenti shromáždění hovoří o tom, že pokud pocházíte z členské země EU, tak vlastně nemáte právo žádat o azyl v EU. Pro následování Romové pro, například často museli utíkat do Kanady, kde jim je uznán azyl a získali mezinárodní ochranu. Parlamentní shromáždění proto žádá Evropskou unii, aby zvážila svá, své silové postupy v tomto ohledu. Prosím, nezapomínejme zároveň na rozdílní odpovědnosti v azylových procedurách ani zde jsme ještě nedosáhli ideální situace. Dublinský systém představuje zátěž, obrovskou zátěž území na externích hranicích EU. V nedávném usnesení o žadatelích o azyl a o sdílení odpovědnosti parlamentní shromáždění Rady Evropy hovoří o tom, že efektivní ochrana žadatelů o azyl a uprchlíku nemůže být dosažena, aniž by země sdílely aniž by země sdílili odpovědnosti v tomto ohledu. Jedno z opatření k dosažení tohoto cíle parlamentní shromáždění eh, by mohlo by, parlamentní shromáždění si myslí, že by všechny členské státy se mohly eh, zapojit do programu UNHCR pro znovu, osídlo, znovu usídlování a zároveň pomáhat těm zemím, které eh, jsou pod největším tlakem ještě před i po asilovém procesu. Vážený pane předsedo, a nyní základní oblast, které se věnujeme v průběhu dnešního slyšení, to znamená společný asilový systém na úrovni EU. To by znamenalo eh, možnosti zlepšení kvality i konzistentnosti asilového procesu nejenom v rámci EU, ale i v ostatních 20 členských státech Rady Evropy. Rada Evropy může a měla by pomáhat v této misi. Rada Evropy má mm, rozsáhla pravidla, standardy, které se zabývají azylem a které zavazují všechny členské státy. A to není pouze Evropská úmluva o lidských právech, ale i charta a různá doporučení výboru ministrů a parlamentního schromáždění. Zároveň máme kvalitní systém, který identifikuje nedostatky a který zachází nad rámec eh, Evropského soudu pro lidská práva. Mám se monitorovací systém v rámci parlamentního shromáždění, dále je to CPT, Evropský Evropský výbor boje proti rasismu a netoleranci a Evropský výbor pro sociální práva. Rada Evropy Eh, připravila i konvenci v boji proti násilí proti ženám a domácímu násilí, hovoří o genderovém základu žadatelů o azyl. Tento, tato, to, tato umluva je silným nástrojem, který umožňuje monitorování na jednotlivých národních i mezinárodní úrovni. Myslím si, že EU by měla využít všechny tyto mechanismy a nástroje a spolupracovat s Radou Evropy na nalezení řešení. Rada Evropy při, bude připravovat minimální detenční pravidla pro žadatele o azyl a migranty v nelegální situaci. Budou se procedurální garance, standardy, normy pro detenční podmínky a alternativy detence. Koordinace v rámci společného eh, asilové systému, ke které se zavázala komise, je podle našeho názoru zásadní. Společný evropský asilový systém bude mít dopad nad rámec Evropské 27. Bude to mít dopad na všech 47 členských států Rady Evropy. Férovější, efektivnější, účinnější systém bude um, přínosem pro nás, pro všechny společný. Evropský asilový systém bude představovat možnosti, příležitosti, vyřešení mnoha problémů stávajícího asilového systému v Evropě. A toto, dámy a pánové, je příležitost, kterou bychom neměli promarnit. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme. Paní Aketov a nyní jsme si vyslechli Radu Evropy, jejich odhodlání reagovat na všechny tyto záležitosti, které se dotýkají migrace, uprchlíků. A nyní bych poprosil zástupce UNHCR pro Evropu, kterou zastupuje Madeleine Gálek, a která je vedoucí představitelkou jednotky pro právní záležitosti tohoto orgánu. Dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala za UNHCR, Evropskému parlamentu, za pozvání a za organizování tohoto slyšení. Ano, přichází to ve velice vhodné době. Hovoříme o novém asilovém balíčku, dále je to společná práce, která se týká praktické spolupráce v oblasti asilové postupu. A samozřejmě hovoříme o solidaritě a sdílení odpovědnosti, co je velice důležité. Ráda bych poděkovala panu ministrovi Millerovi za vedoucí roli, kterou hraje Polsko, které zahájilo jednání v tomto ohledu na půdě rady a zároveň se snaží o dosažení kompromisu. To je zásadní. Rádi bychom poděkovali Evropskému parlamentu za podporu obnovy těchto jednání, které se dotýká i vytvoření kontaktní skupiny mezi jednotlivými institucemi, která by mohla uh, Eh, umožnit konstruktivnější diskuzi, otevřenější diskuzi. Opravdu si velice ceníme této veliké pozornosti, kterou věnujete těmto nástrojům v oblasti asilové politiky. Toto úsilí je zásadní, abychom udrželi tento pokrok, abychom dosáhli pokroku a udrželi tuto hybnou sílu, tuto momentum v této obtížné záležitosti. Jsme rádi, že došlo k pokroku v usměrnice o kvalifikaci a zároveň i eh, úsilí paní Jean Lambert a ostatních eh, zpravodajů i předsednictví v tomto ohledu. Zároveň vítáme všechny, všechny dohody v tomto ohledu a důležité kroky, které se dotýkají práv beneficientů a, a následné ochrany. Pokud jde o směrnici o asilovém postupu, UNHCR vítá zprávu paní Guillaume, která představuje výborný základ a důležitý základ pro diskusi. Některé členské státy vyjádřily na, za, na začátku tohoto roku veliké obavy, o, zda um, Mm, ta pozměněná směrnice, pokud by byla přijata, jim umožní eh, operovat tento systém, který bude efektivní, ale zároveň zabrání zneužívání tohoto systému. UNHCR eh, se mm, zabývá tímto návrhem přepracované komise, kterou nabyla komisi, komise v, roce, eh, v tom letošním roce v červnu a zdá se, že to reaguje na mnoho těchto obáv, jakože na, to, na návrhy Evropského parlamentu. Doufáme, že tato směrnice umožní radě i parlamentu dosáhnout kompromisu kompromisu, konečného textu a že to pokryje mnoho nedostatků stávající směrnice. UNHCR to považuje za realistické a možné řešení. UNHCR zveřejnilo v roce 2010 v březnu eh, obrovskou analýzu, kde jsme hovořili o obavách ohledně praktické eh, implementace stávající směrnice o azylu. Je zde například jsou zde zrychlená, zrychlené postupy, které by měly zrychlit procedurální ochranu. Dále zde byly určité lhuty, které byly velice krátké, kde si neměli dost času a zároveň ani úřady neměly dost času na hodnocení této potřeby mezinárodní ochrany. Dále mm, zde byly určité eh, postupy eh, pohovorů, které neprobíhaly dostatečným způsobem a zdálo se, že jednotliví úředníci neměli dostatek nedostatečné vzdělání v tomto ohledu a že příliš mnoho žadatelů nemělo možnost se obrátit na soudy s odvoláním. Stávající přepracovaný návrh má mnoho důležitých ustanovení, které by pokrylo mnoho těchto nedostatků. Víme, že je zde mnoho politických citlivých záležitostí a samozřejmě, um, že ale potřebujeme, potřebujem zvýšit tyto standardy a zatím zde není dostatečná vůle. Mm, my se ovšem myslíme za UNHCR, že tyto změny jsou zásadní. Nejde nejde eh, o, o to, že by se zvýšily náklady, ale chceme Eh, prostě zajistit to, aby celý tento systém byl správný a eh, odůvodnitelný. Věříme, že by to mohlo být základ pro konstruktivní, flexibilní jednání na všech stranách. Pokud jde o Eh, směrnici o přijímání eh, uchazečů. Byly zde obavy, které vyjádřily některé státy v posledních měsících, především ohledně rizika spojeného se navýšením nákladu, pokud by byla přijata původně navrhovaná eh, směrnice. Víme, že tento nový návrh komise z června letošního roku se zlepšil s ohledem na původní text a že by mohl umožnit určitý kompromis. Pro UNHCR zde vidíme určité problematické aspekty stávající směrnice o přijímání, která musí být naléhavě přepracována. Právě nový návrh by, to, by na to měl reagovat. Jednak je to detence účastníků. My jsme velice rádi, že budeme o tom hovořit právě v, jednom, eh, eh, v jedné sekci eh, dnes odpoledne, protože pro UNHCR je nějak světovatelné, abyste nebyli právní, abyste nebyla právní ochrana, která reguluje detenci těchto lidí, kteří se mohou být uprchlíci nebo mm, lidé, kteří by mohli být, řekněme, zločinci nebo lidi, kteří, u kterých došlo k odmítnutí azylu na území EU je důležité, abychom tato pravidla zlepšili a povýšili na, na jinou úroveň. Proto vítáme stanovisko Evropského parlamentu v, ve zprávě, v jedné z vašich zpráv, která podporuje návrh zlepšení regulace, pokud jde o detenční podmínky a doufáme, že budeme schopni dosáhnout dohody u těchto klíčových aspektů v blízké budoucnosti. UNHCR pozoroval, zdokumentoval zásadní problémy, pokud jde o fungování stávajícího dublinského systému jsme přesvědčeni o tom, že mnoho, na, mnoho eh, návrhů na změnu v této změně směrnici by mělo zlepšit fungování, bylo by to posílit eh, přehled, podmínek, transparentnost jednotlivých procesů v zájmu členských států i žadatelů o ASL. UNHCR vítá um, to, že um, se věnuje úsilí této záležitosti. Měli bychom zajistit to, aby dublinský systém nevyvolával nepřiměřené, nepřiměřený tlak na žádný členský stát. Ovšem musí to umožnit přístup všech žadatelů o azyl v EU k férovému mm, proskoumání jejich žádosti a to v konzistentním způsobem s pravidly tohoto nařízení. V tomto kontextu UNHCR vítá i zapojení všech kolegislátorů, spolurozhodovatelů v tomto ohledu, tak aby došlo k zlepšení stávajících nástrojů a vytvoření společného asilového systému. Proto voláme potom, aby, eh, dos, aby došlo k dosažení efektivních kompromisů v rámci těchto jednání. A pokud jde o solidaritu, tento zásadní prvek, o kterém už hovořilo několik řečníků, smlouva o fungování EU poprvé hovoří o závazcích v komunitním primárním právu, pokud jde o tuto oblast, aby byla řízena právě principem solidarity a sdílené zodpovědnosti. UNHCR podporuje tyto cíle prostřednictvím mnohých konkrétních programů, projektů, které byly implementovány eh, v členských státech, například v Řecku, mm, kde je obrovský tlak na místní orgány v rámci tohoto postupu. My chceme poskytovat i, eh, za, mm, i pracovníky, které by pomohly mohli poskytovat um, tlumočnické služby, právní ochranu, právní poradenství, dále spolupracovat se zeměmi původu a samozřejmě vítáme i pod podporu Centra pro uprchlíky eh, Evropského centra, které bylo vytvořeno a doufáme, že všichni budou poskytovat podporu Řecku tak, aby jejich asilový systém dosáhl určité efektivní úrovně, která je eh, aplikovatelná dále. Zlepšujeme program pro Maltu, která je pod obrovským tlakem v posledním období. Spolupracujeme se státy v celé Evropské unii v posledních třech letech. Vytváříme iniciativy, které by měly zlepšit kvalitu asilového postupu zemí zemích, kde je to relativně nové, i v těch, ve kterých už to existuje. Dále zde máme projekty, které by měly zlepšit asilový postup ve 12 státech UNHCR. Se snaží o zlepšování tohoto postupu tím, že budeme kapacity, expertízy, odborné znalosti. Snažíme se vytvořit efektivní, udržitelné mechanismy Eh, kontroly kvality v rámci těchto orgánů a podporovat praktickou spolupráci a výměnu osvědčené praxe. Všechny tyto aktivity, které vítají členské státy, všechny členské státy představují praktické nástroje a zároveň cestu vpřed pro zlepšení eh, v tomto balíčku UNHCR je připraven eh, využívat veškeré naše úsilí na zlepšování kvality v tomto ohledu se všemi členskými státy a doufáme, že i podpůrný orgán pro asil využije těchto aktivit a doufáme, že to bude představovat prioritu tohoto orgánu a jejich pracovního programu pro rok 2012. Finanční i politická podpora bude samozřejmě potřebná proto, aby kvalita byla klíčovou prioritou pro členské státy a i instituce, které se zabývají touto problematikou v následujícím období. Zároveň bych zúraznila Eh, efektivní solidaritu se třetími zeměmi. Často o tom hovoříme, je to záležitost, která je důležitá. Mnoho eh, mm, žadatelů o asyl přichází do zemí, které nemají dostatek podmínek pro jejich přístřeší, mm, to znamená v jednotlivých částech Afriky, v africkém rohu, v jiných zemích, které zároveň trpí obrovskými problémy sami o sobě. Ovšem tyto země jsou ochotny přijímat uprchlíky, tato čísla jsou větší než než vůbec eh, čísla, která vidíme v eh, celé Evropské unii. Solidarita s těmito třetími zeměmi, které přijímají uprchlíky, není pouze morálním požadavkem pro ty, kteří podporují tento systém mezinárodní ochrany, ale je to i v zájmu Evropské, eh, Evropské unie. Představuje to jednu z našich priorit, která zdůrazňuje tzv. takzvanou externí dimenzi evropského asilového systému. Potřebujeme konkrétní, komplexní solidaritu s ostatními regiony, pokud jde o mezinárodní ochranu. To si myslím, že jsme velice jasně ilustrovali v poslední době s ohledem na somálské uprchlíky. V mnohých členských státech Somálci představují veliký počet těchto žadatelů o azyl, ovšem jejich počty jsou minimální ve srovnání s ostatními zeměmi, které jsou sousedí s Somálskem v roce 2011. Asi 187 tisíc Somálců žádalo o azyl v Etiopii, Kenii či Budžity. 46 tisíc eh, při, přijelo v prvních třech týdnech července. UNHCR a ostatní orgány uh, reagovaly na, na potřebu okamžité humanitární pomoci. V rámci této krize Evropská unie na to rovněž reagovala v rámci humanitárního orgánu Evropské komise i členské státy sami o sobě. UNHCR ovšem několikrát zúraznilo to, že asilové země musí poskytovat solidaritu i pokud jde o znovu osidlování. Je zde mnoho uprchlíků mezi těmito eh, lidmi, kteří jsou zranitelní, kteří jsou exponováni persekuci nebo jiným postihům. A jejich jediná šance pro dlouhodobé řešení situace je, v, je právě prostřednictvím usídlování. Ovšem bohužel reakce vůči Somálcům v tomto ohledu byla zatím velice eh, vlažná. Dalším jasným příkladem potřeby solidarity je Severní Afrika v současné době. Samozřejmě, že jsme si vědomi toho, že to představuje velice citlivé politické záležitosti. Velké počty lidí z těchto zemí přijelo v letošním eh, eh, roce do Evropské unie. Samozřejmě, že to ovšem ale podle našeho názoru mm, je spojeno i s stabilitou, prosperitou, dlouhodobou perspektivou lepšího vývoje v těchto zemích a že samozřejmě to můžeme nastolit i prostřednictvím lepších vztahů s EU, Tunisko a e, Egypt zároveň reagovali na, na problémy Libiců. Ehm, byli schopni přichýlit asi jeden milion lidí z této země, mnoho z nich se dostalo do jiných zemí, ovšem neustále obrovským počtem těchto lidí potřebují pomáhat právě v těchto zemích. Pět tisíc lidí je zde na hranicích Libie, asi tři tisíce získalo ehm, status uprchlíka pod eh, hlavičkou UNHCR a dva a půl tisíce lidí v září Eh, se dostalo do, v rámci znovu sídlovacího programu, ovšem bohužel pouze tisícům uprchlíků bylo toto místo zatím umožněno, to znamená, že přes tisíc lidí zatím nemá nějaké dlouhodobé vyhlídky. Znovu sledím, malého počtu lidí by umožnilo mm, pomoc, by umožnilo pomoc těmto zemím, které eh, prošly revolučním obdobím, umožnilo by jim to zvýšit i jejich kapacity v tomto ohledu. Znovu sídlování v členských státech by mohlo být posíleno i jasnější politickou finanční podporou na úrovni EU, konkrétnějším způsobem, kterým by EU dokázala, že je zavázána těmto projektům, například tím, že by podepsala společný program v oblasti znovu sídlování UNHCR, vítá závazky v tomto ohledu a zároveň jsme rádi, že se budete věnovat této problematice dneska odpoledne a doufáme, hmm. že všichni zúčastnění budou schopni nalézt eh, řešení v blízké budoucnosti a že překonáme institucionální a politické rozdíly, tak aby příležitosti vytvoření tohoto nového ochranného nástroje a umožnilo zachránit tisíce uprchlíků do budoucna, aby toto úsilí nevyšlo v ní večer. Ráda bych poděkovala Evropskému parlamentu ještě jednou za zorganizování této významné události a těším se na další příspěvky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji paní eh, Garlik a děkuji všem účastníkům první části slyšení, která se týká asilových záležitostí. Ehm, v souladu se standardy našeho výboru bohužel jsme v časovém skluzu. Všichni jsme přepracovaní, naše programy jsou nabité a možná i příliš tak navrhuji, abychom diskusi, z níž počítáme, proběhla, aby tato diskuse proběhla opravdu stručně. Vidím tady pana Busutila, ano, dám vám slovo, ale řekl bych, navrhl bych, aby to byla jediná otázka, tak abychom mohli pokračovat, protože máme před sebou celý den a proběhne celá řada kol diskusních panelů, panelistů a brzy bude mezi námi Jean Lambert, předsedající dalšího kola diskusy, poté Cecilia Wikström. Budeme rovněž mít zde Sylvie Guillaume jako další předsedající čtvrté části. Pátou část povede Monika Makovej, další bude um, pan Masip Hidalgo a poslední Rui Tavares. Takže eh, každý z kolegů povede určitý aspekt, teda diskusi o určitém aspektu asilového balíčku a já bych eh, navrhl, aby otázky, jež se nám vysloveně tlačí na ústa, proběhly v takové velice svižné, rychlé podobě. Pane Busutile, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den. Eh, děkuji, že jste přišli mezi nám. Děkuji za tyto nesmírně zajímavé prezentace rovněž. Myslím, že za poslední měsíce se ukazuje stále jasněji, možná i za delší už období pozorujeme, že bez eh, efektivního mechanismu solidarity nebudeme schopni nikdy dosáhnout účinného asilového balíčku. Um, Spojené království už se snaží, teda Evropská komise se snaží v té věci dělat. Už v prosinci roku 2008 se snažila reformovat Dublinskou úmluvu parlament reagoval bezodkladně a řekl, že právě ten prvek solidarity je klíčové, abychom se na něm byli schopni shodnout. My opakujeme stále to tež, ale bohužel rada se nepohnula ku předu. Je rovněž škoda, že komise e, přišla s sdělením až tak pozdě, že tedy čekala až do konci celé letošního roku. A já si myslím, že kdyby s ním přišla dřív, tak by to pomohlo té diskusi, kterou vedeme na druhé straně, jsem opravdu rád, že vidím polské předsednictví, které se chce do toho dát eh, zcela rozhodným eh, způsobem a posunout to ku předu. Takže obecně řečeno přece jenom musíme zůstat eh, optimisty. Proč solidarita? Máme tady mnoho důvodů, řečníci už se jich zmínili. Článek 70 samotné smlouvy. My jsme vlastně zavázáni touto úmluvou, aby Vše, co děláme, se zakládalo na sdílené odpovědnosti a solidaritě. Já bych tady mohl jmenovat dlouhou řadu eh, důvodů, ale budu hovořit tručně. Tedy pouze pár takových eh, připomínek, které všechny s tou solidaritou souvisí. Za prvé, mělo by to být součástí přímo dublinského nařízení, nebo by to mělo být mimo Neměli bychom se na to koukat jako nějakou eh, náboženskou formuli, eh, ano či ne. Jde o to, že to vlastně není až tak důležité, zda to bude v Dublinu či mimo. Jde spíš o to, že současný Dublin je eh, samotnou svou podstatou nespravedlivý, protože veškerou odpovědnost klade na bedra toho hraničního státu i v případech, kdy zcela zřejmě ti, jemž se podaří do tohoto státu přicestovat, chtějí cestovat dál do své cílové země, kterou si přejí. Další věc. Měla by tam být prvek dobrovolný nebo povinný té solidarity. Já osobně bych dával přednost tomu povinnému pojetí ale vlastně musím říci, že i zde na tom nezáleží, na čem záleží je, aby to vše fungovalo. Komise právě se snažila takovým pilotní projekt zavést eh, na Maltě, v mé vlastní zemi, a bohužel se neosvědčil. Jeden příklad. Evropské unijní země z těch, z těch 15 set lidí, kteří přijeli na Maltu, um, znovu usídlí pouhých 300 a Spojené státy, které žádnou povinnost neměly, tak převzali tisíc a mm, všechny nás tím zostudili. Tady e, souhlasím s paní Asenjovou. Nemůžeme čekat solidaritu, pokud tam není žádná odpovědnost. To se vlastně týká všech členských států včetně těch států u našich vnějších hranic, abychom odpovědnost a svůj díl eh, prokázali, tak to vlastně v tom balíčku musí být. A proto to chci zdůraznit. Solidarita, ta má aspekt i ve vztahu k třetím zemím. Tunisko nejenže prošlo velice obtížnou revoluci. Ehm, ale eh, tu doprovází i eh, problémy, nebyla tedy jednoduchá. Ale zároveň tam vidíme, že míra odpovědnosti eh, s lidmi, kteří se přesouvají z Libie do Tunezie, do Tuniska a do Evropy, tam bohužel Evropa mlčí. Jsou tam davy lidí, kteří čekají, co se bude dít a my se musíme ujmout slova, tak to, to dále nejde. Vidím, že se uh, Eh, pan Vasibro Prezidente, cortísimo. Eh, já bych chtěl říci, že já souhlasím s tím, co říká pan eh, předsedající López Aguilar a že také souhlasím s tím, co říká Cecilie Malmstromová a s její zástupkyní. Já si myslím, že úloha polského předsednictví je zde velice důležitá. A e, chtěl jsem hovořit a hovořil jsem s zástupci polského předsednictví o tom, co hovořila paní z UNHCR. E, děkuji, že e, jsem tady byl několikrát citován. Pro mě je velice důležité, abychom uspíšili tuto dobrou situaci toto dobré vzájemné vnímání, které máme s polským předsednictvím, tu výbornou atmosféru a nenechat to všechno na rok 2012. Já si myslím, že UNHCR je velice dobrý partner pro nás. Je důležité, aby se skontaktovali členy rady, kteří jsou poněkud strženliví k této otázce a aby se zlepšily vztahy mezi UNHCR a polským předsednictvím. Já si myslím, že jejich pomoc je velice důležitá, abychom ukončili tento balíček a hlavně tuto část, kde jsme se poněkud zastavily. Chtěl bych tedy ještě jednou vyjádřit díky polskému předsednictví. Nyní, nyní bychom měli už zahájit druhou část s paní Jean Lambert, ale přesto se ještě zeptám, zda by se chtěl pan minister vyjádřit na tomto místě vůči některým těmto otázkám. Pane předsedající, vážení přítomní, já budu reagovat na to, co řekl pan Busutil, protože on hovořil o závažných věcech. Máte pravdu, že ty formální, formální záležitosti nejsou až tak významné. Tedy zda to bude přímo zapsáno v Dublinu nebo v nějakém jiném dokumentu, to není zásadní. O co nám jde? A tady v dnešní diskusi si to nemusíme nijak zastírat. Solidarita samotná a bohužel ta nám schází a o tom se přesvědčujeme opakovaně a to je pro nás problém. Já vím, že žijeme v době, kdy se každý kouká na to, jak hospodařit a asilová problematika je jenom jednou z mnohých. Ale bohužel tady musíme dosahovat určité rovnováhy. Často ani nejde tak o velké peníze, spíš o tu otevřenost. A tady, pokud přijdeme o rok, dva či tři, tak to neznamená, že to pak dokážeme dohnat za ten další rok, dva či tři. Někdy to bude trvat deset let, než si to znovu vybudujeme. Tady je důležité, aby to byla ta zásadní hodnota, která bude přítomna. Ani to, zda bude fakultativní či povinná. Ano, to je pravda, co jste řekl o Maltě. Tam nás američané opravdu nokautovali. Prokázali, že není třeba mít žádné dohody a úmluvy, je třeba prokázat to, že máme cit pro situaci. Bohužel tady máme co dodělat, co dočinění s takovým vnitřním egoismem a ten musíme přetavit na tu solidaritu, tu praktickou. I was waiting for the finish of the <laughs> Já jsem si ještě chtěl vyslechnout eh, celé tlumočení, než tedy budu schopen uzavřít eh, tuto část, první kolo tedy naší rozpravy. A pokračujeme tím, čemu řeknu první panel. Paní předsedající Jean Lambert už se blíží. Děkuji všem. Navrhuji, abychom zde všichni zůstali přítomní, abychom mohli neprodleně pokračovat v práci. Minister. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Minister, again, thank you. We'll be in touch.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 Tak, dámy a pánové, dovolím si zahájit ten další panel, to další diskusní kolo, protože pokud chceme dodržet naše eh, časové limity, tak máme pouhý 20 minut a máme velice tady bohatou náplň, jak jste už slyšeli, jmenuji se Jean Lambert a týká se to eh, kvalifikační směrnice, bude se o ní e, vést rozprava příští ve Štrasburku. My si stále ještě nejsme jisti, zda se ta drobná překážka v podobě korelačních tablek podaří vyřešit, ale tím se dnes zabývat nebudeme. Budeme se spíše zabývat o e, těmi osobami, které požívají mezinárodní ochrany a ohroženými osobami a zvláštními potřebami samotné jazykové pojetí. Zda tedy v tom vidíme určité rozdíly, jakým způsobem se schopni eh, tyto lidi identifikovat, jakým způsobem se schopni rozpoznat, že někdo je nějakým způsobem eh, ohrožený či zranitelný. Eh, týká se to společnosti obecně, či jaký to má vliv na jejich eh, žádosti o azyl. Tady už jsme slyšeli, že to má i určité sepětí s tím eh, znovu usídlením, ale o tom budeme hovořit eh, až odpoledne. Máme tedy fantastické členy panelu. Máme tady jak naše staré dobré známe, tak i nové hlasy. Pan Filip de Brcha, víme, že se jedná o koordinátora um, v rámci eh, akademické sítě, pak tady máme paní eh, Audate, koordinátorku pro genderové otázky při úřadu generálního komisaře pro uprchlíky z Belgie, pak tady máme eh, Spojené království, což je výborné, že Spojené království taky v parlamentu dělá něco pozitivního a to dokonce i v otázce azylu. A máme taky ještě pana Žeroma Bojata s člena tedy uh, Eh, Mezinárodní rady pro oběti mučení a tam půjde o to, jak se postarat o eh, ty, jež byly obětmi eh, mučení, to je součást azylového balíčku. Bez zbytečných odkladů předávám slovo panu de Brch, který bude prvním řečníkem. Merci beaucoup, madame la présidente, et merci au Parlement. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za to, že jsem byl pozván. Budu se snažit hovořit stručně a schematicky. Rád hovořím tímto způsobem, když chci vyjádřit nějakou myšlenku a doufám, že s tím nebudete mít žádný problém. Já mám hovořit o zranitelných osobách a o, ty, a o těch osobách, které mají zvláštní potřeby. Eh, samozřejmě eh, to, tato oblast je velice důležitá a je pro nás velkou výzvou. Eh, dělá nám velké starosti snažit se zabránit zneužívání. Někdy mezi těmito žadateli o azyl jsou zranitelné osoby, které mají zvláštní potřeby a tyto nejsou vždy brány v potaz. Evropa bojuje se Eh, zneužíváním, ale eh, také Evropa musí lépe se snažit eh, přijmout tyto zranitelné osoby. Máme tady pět bodů. Jaký je stav současný, pokud jde o směrnice? Měli jsme ustanovení v směrnici o přijímacích podmínkách článek 17, a, ale s tímto vlastně se nic nevyřešilo. Eh, protože eh, členské státy eh, si to někdy vykládaly v poněkud nesprávném světle. Já rozumím tomu, že to tam není jasně vysvětlené, ale rozumí se tomu a bohužel v některých členských státech se to neuplatnilo dobře. Druhá mm, generace předpisů. Návrhy komise ohledně této směrnice. Pokud jde o první i druhé přepracované znění, hlavně to druhé, které se týká eh, opatření pro přijímání a eh, pro postup, tak eh, my jsme o tom diskutovali na půdě CIUS, na akademické půdě. A pro nás tato nová ustanovení, tak jak jsou formulována v návrhu z června, no tak si myslíme, že jsou v pořádku. A e, nyní se kritizuje toto přepracované znění, ale my e, s tím nesouhlasíme. My si myslíme, že se uskutečnil pokrok právě v oblasti těchto zranitelných osob. Dva úvodní body, které jsou zásadní. Za prvé definovat e, za druhé problém konzistentnosti a horizontální otázky směrnic. A za třetí identifikace těchto osob, těchto dotčených osob. Za prvé definice. Hovoříme o zranitelných osobách se zvláštními potřebami či speciálními potřebami. To je eh, název eh, tedy této části. o těchto ohrožených osobách. E, v různých e, institucích e, se tyto dvě otázky nějak nějakým způsobem trošku zmátli, protože tady máme definici těchto ohrožených osob a pokud nemáme e, jasnou definici toho, e, kdo jsou ty ohrožené osoby, no tak s tím máme problém. Ta definice to je e, technický problém, no ale je to výchozí bod, který je zásadní. Já si myslím, že dnes postupujeme, protože jsme se shodli na tom, že se jedná o osoby ohrožené. Proč jsou tyto osoby ohrožené? No, protože mají zvláštní potřeby. A toto je velice důležité. Tím nechceme říci, že bychom vyřešili veškeré problémy. E, tady ještě máme další problémy, například problémy koncepce a potom, jak to bude s postupem v tom e, druhém přepracovaném znění, jak to bude vypadat eh, s tím mm, samotným postupem. A potom máme další problém, který se týká toho, že když v ustanoveních se počítá s určitým automatismem, že se jako ohrožené osoby definuje určitá skupina osob a potom z toho mm, vyplývá, že automaticky tyto ohrožené osoby mají zvláštní potřeby, například eh, staří lidé, ale Eh, seniori ne všichni mají zvláštní potřeby. Takže musíme být obezřetní a nesmíme docházet k nějakým závěrům, či eh, aby z toho nevyplynuly účinky, které nejsou eh, potřebné. Protože tady je také důležitá otázka nákladů. Pokud jde o tu horizontální otázku, konzistentnost mezi jednotlivými texty, Hmm, o kterých hovoří instituce. Vy víte, že tady máme e, čtyři, ty jsou zásadní. E, tam jsme také uskutečnili mnoho e, kroků a došlo k pokroku, ale jsou tam otázky důležité, jako například ta směrnice o kvalifikacích, ta, ta byla politickou dohodou a pokud jde o článek 20, tak tam se, tam jsou vlastně ty též účinky, které jsou v článku 17, pokud jde o podmínky přijetí. A tady se můžeme tedy domnívat, že to bude eh, úloha této směrnice a že pravděpodobně eh, to dopadne stejně jako se článkem 17 eh, ohledně těch přijímacích podmínek a že nakonec se tento článek nebude uplatňovat. Eh, tady tato otázka ohrožených osob eh, ohledně Dublinu. Když se podívejte, eh, podíváte na Dublin, tak tam se nehovoří o těch ohrožených osobách. Je ale škoda, že pokud jde o konzistentnost, takže ten, ta koncepce se neodrazila také v těchto dalších textech. Potom za třetí, identifikace. Eh, samozřejmě jde o zásadní otázku. Nejde pouze o to, abychom definovali ohrožené osoby, ale jde také o to, že ti žadatelé o azyl, eh, kteří se na nás obrátí, no tak musíme tam identifikovat právě ty osoby, které mají zvláštní potřeby. Toto sebou obnáší specifický eh, mechanismus, který se musí aplikovat. A Hned eh, tady vidíme, jaká jsou rizika, také vše, co souvisí s náklady, pokud chceme implementovat tento postup. Ale chceme-li dát eh, záruky eh, těmto ohroženým osobám, tak je absolutně nezbytné, abychom vytvořili mechanismy, které je umožní identifikovat. Z hlediska tohoto jsme také pokročili pokud jde o směrnici o přijímacích podmínkách, protože v tomto textu se už explicitně napsalo to, co bylo původně v článku 17 ve směrnici a to, e, co členské státy nereflektovaly. Takže z tohoto hlediska e, máme pozitivní prvky. E, také pokud jde o ty pozitivní prvky, o ten postup této směrnice, tak je to velice důležité. Mí kolegové o tom určitě budou hovořit. Eh, pokud eh, je nějaká osoba obětí mučení, no tak je možné, že eh, nebude hovořit moc Eh, srozumitelně nebo smysluplně, když bude hovořit s tou osobou, která s ní vede rozhovor. Takže toto je potřeba mít na zřeteli, tady jsme také dosáhli pokroku. I když eh, některé ty eh, prvky by se měly zlepšit, pokud jde o to samotné znění. Další věc nicméně byla zapomenutá a to je problematika identifikace Eh, v dlouhodobém horizontu. Identifikovat eh, tuto osobu je obtížné a někdy, když ta žádost je podána, tak je eh, někdy obtížné tuto osobu správně identifikovat i při tom prvním rozhovoru. Myslíme si, že je důležité abychom dali šanci identifikovat tyto osoby, které jsou v situaci ohrožené osoby a jejichž situace by byla zřejmá až po podání žádosti či eh, po dobu eh, tého samotného eh, asilového řízení. Jsem téměř u konce, ale chtěl bych ještě zdůraznit, že my, pokud jde o evropské asilové právo, tak my tam začínáme začlenovat pojem ohrožené osoby. Je to velice komplikovaný právní termín, na který se zatím moc často nepoužíval. Používá se eh, v jiných eh, oblastech práva, eh, Například i v daňovém právu se používá tento pojem. Je ale důležité, aby rada i Evropský parlament se snažili lépe pochopit tento pojem ohrožené osoby. Nechci říci, že to je nějak eh, jednoduché, nebo že bychom měli nějaké zázračné řešení, ale já si myslím, že dnes musíme vyvinout úsilí z hlediska tohoto pojmu. Já vím, že tato otázka je citlivá, protože eh, definice identifikace sebou obnáší náklady a víme, že náklady, pokud jde o asilové řízení či finanční otázky, jsou velice citlivým bodem. A závěrem bych chtěl říci, že to, co jsem vám dnes představil, je plodem práce eh, mé a mé kolegyně Laurence Luboš. Moje kolegyně nemohla bohužel přijít mohla eh, zveřejnit eh, svoji práci díky podpoře Evropského fondu pro uprchlíky a chtěl bych eh, poděkovat za to Evropské komisi. Mm, existuje kniha, kde se o tomto hovoří. A tato knížka bude zveřejněna do konce letošního roku. Bude to Larsie edice to je taková minutka, abych tomu dělala reklamu a pokud se nemůžete dočkat publikace této knížky, tak bych vám rád řekl, že Setting Up Common European Asylum System v této zprávě, kterou již jsme připravili pro výbor Libe na konce roku 2010, je mnoho stránek věnováno právě této problematice definice zranitelných osob. Samozřejmě, že tato zpráva zatím není zaktualizována, nemá v sobě, neobsahuje ty nové návrhy, přepracované směrnice. Ovšem, pokud budete mít takovou bezesnou noc, tak vám nabízím 500 stránek této knížky, kterou byste si mohli přečíst a meditovat nad budoucím společným evropským systémem pro asilovou problematiku. Doufám, že jsem byl stručný a jsem připraven odpovědět na všechny otázky. Děkuji. Thank you very much indeed. And so the Děkuji. A pro ty, kteří slaví Vánoce, tak už víte, co budete kupovat pod stromeček. To, co bylo řečeno, ty ostatní materiály jsou k dispozici zdarma přede dveřmi, určitě stojí za to se tam na to podívat, co tam je a rovněž my se chceme zabývat i otázkou koherentnosti toho, zda vše do sebe zapadá. Už o tom hovoříme nějakou dobu, ale ono se nám to bude jako červená niť táhnout všemi pracemi nad všemi směrnicemi. A nyní vítám dalšího hosta. Já už jsem se o paní Odat zmínila. Ona se specializuje zejména na genderové otázky. Valentín máte slovo. A zároveň registrujte, prosím, hodiny, které nám tady tikají. To je takové připomenutí, že bychom se měli držet toho 8-10 minutového limitu. Děkuji. Dobrý den. Ráda bych vám poděkovala. Dobrý den, dámy a pánové. Ráda bych vám poděkovala za prezentaci a zaměřím mou prezentaci na ženy a především na eh, ženy, u kterých je motivem azylu právě genderová otázka. Budu se věnovat této problematice mm, s ohledem praktického přístupu, protože já pracuji v generálním ředitelství komisariátu pro uprchlíky v Belgii. Jsem odpovědná za koordinaci, která se dotýká asilových žadatelů právě z genderových důvodů. Velice stručně, velice stručně vysvětlím trochu, jak to vypadá u nás v komisariátu, jak, to, mm, jak procházíme tuto práci, jak se věnujeme této práci, která se dotýká genderové problematiky a poté několik konkrétních příkladů, určitých konkrétních požadavků, potřeb a rovněž se podívám na praktické záležitosti našeho komisariátu s ohledem na genderové žádosti o azyl. Trošku z pozitivního hlediska bych chtěla tak velice jasně poskytnout přehled o těchto požadavcích, o těchto zvláštních potřebách, které jsme identifikovali s ohledem na genderové otázky. Čili náš generální komisariát se CRGA, nebo teda CGRA, tomu budu hovořit v mé prezentaci, to je v podstatě hlavní orgán, který se dotýká asilových žádostí v Belgii. A máme zde v rámci tohoto úřadu i určitou koordinační jednotku, která se dotýká asilových žádostí právě z genderového lidiska. Je zde 12 lidí, kteří zde pracují a já jsem koordinátorkou tohoto oddělení. Máme společně s mými kolegy několik úkolů, snažíme se harmonizovat um, praxi v, té, v tomto ohledu, to znamená jednotlivé uh, žádosti o azyl a snažíme se zlepšit uh, proces um, žádostí nebo zpracování žádostí o azyl, kterému se věnuje 300 našich pracovníků. Uh, Dvě hlavní potřeby, o kterých budu hovořit, a to je potřeba být identifikován adekvátním způsobem. Pan komisář už o tom hovořil, já bych mohla uvést takový konkrétní příklad z nedávné práce. Máme často kontakty s různými asociačními eh, orgány v Belgii, SOS Viol, to je jedna z takových osací, která mm, se zabývá problémy eh, žen, které eh, byly znásilněny. Nejde pouze o jsou uprchlíky. Ovšem, ehm, já jsem hovořila právě s psychologem z této organizace a bylo nám řečeno, že jeden z jejich pacientek po znásilnění byli tak traumatizováni, že v podstatě nechce hovořit vůbec o této eh, zkušenosti v žádosti o azyl, protože se bojí, že bude muset hovořit o této traumatizující situaci a v podstatě i když tato osoba věděla, že by mohla to využít v rámci asilového řízení, tak to odmítla. A tento příklad to skutečně uh, hovoří za, všech, za, za všechny příklady, jak o tom hovořil pan profesor. To jsou zranitelné osoby, které opravdu potřebují ochranu. Ovšem, v rámci my se snažíme samozřejmě věnovat veliké úsilí tomu. My v Belgii ovšem tím, že Eh, tento, tento člověk například eh, vůbec neví, že by mohl využít, nebo do jaké míry by mohl využít tyto záležitosti, neví o tom, že my jsme rovněž připraveni na to eh, věnovat tomu pozornost a že v podstatě je pro nás potom obtížné vůbec vědět, že takový člověk má takovou zkušenost, která by naopak mohla pomoci v jeho žádosti. Toto je jedna ze situací, která pouze ilustruje, taková ilustrační. Hovoříme zde o určité typologii, typologii, která je pro nás důležitá, pro lidi z praxe a zároveň chceme e, informovat lidi o tom, jaké jsou zde možnosti. Za chviličku budu hovořit o tom, jakým způsobem e, informujeme příslušníky zranitelných skupin. Dovolte, abych vám prezentoval tu typologii, kterou jsme využili u nás v CGRA, kterou využila, to je tak pro, pro ilustraci, aby pomohla našim kolegům, kteří se zabývají naléhavými žádostmi. Je velice důležité, aby tito lidé věděli, o čem hovoříme, když ho, hovoříme o persekuci, o pronásledování genderového charakteru, či taková typologie v podstatě je to pronásledování, které je spojeno s sexuální orientací, s, s sexuální identifikací. Před chvíličkou jsme o tom hovořili. Dále jsou to zločiny ze vsti, dále je to mrzačení ženských genitálií, nucené sňatky, e, násilí v rodině, nejenom sexuální no, například e, v zemích původu, dále je to samozřejmě sexuální násilí, znásilňování, e, nucené potraty, nucená sterilizace. Či, čili jakmile člověk eh, žádá o azyl, tak v podstatě na základě tohoto profilu bychom potom měli k těmto konkrétním ženám věnovat zvýšenou pozornost, těm, které spadají do této typologie. Další záležitost, o které bych chtěla hovořit, před chviličkou už jsme se o tom zmínili, rovněž v předchozích prezentacích, Takový konkrétní příklad eh, mrzačení ženských genitálií MGF. Zároveň zde máme zkušenosti z nedávné praxe, například 12 eh, členských států vyplňovalo formulář v tomto ohledu pro své interní potřeby. Mm, především pokud jde o mrzačení ženských genitálí, to znamená zase tento pro, profil žena, která přichází a která se bojí, žádá o azyl a bojí se, že její, že, že její dcera by mohla eh, být podrobena této praxi mrzačení, pokud tato žena žádá o azyl v těchto 12 zemích. Některý, ve většině těchto zemí by to bylo zkoumáno okamžitě s ohledem na ženevskou úmluvu. To znamená, je to statut uprchlíka, který je takové ženě poté udělen. U jiných zemích eh, říkali, že to záleží, že tam samozřejmě záleží na, na ochraně um, subsidiární um, protože údajně to propojení mezi ženevskou umluvou a těmito případy v těchto zemích u těchto motivů, to znamená mrzačení ženských genitálií, není stanoven. A ve dvou z těchto zemích poskytují teda tuto uh, subsidiární ochranu. Dále jste byla jiná skupina zemí, na které jsme se obrátili a řekli, je to individuální záležitost, asi by to byla subsidiární ochrana, nebo nějaký jiný typ ochrany, řekněme z humanitárního hlediska, ovšem nebyla by to, eh, nebylo by to založeno na ženevské umluvě. V některých zemích ani dokonce neví, nemají nějaké konkrétnější informace v tomto ohledu. Čili tím jsem jenom chtěla ukázat, že například jedna konkrétní pří, eh, jeden konkrétní případ nebo jeden typ populace nebo jedna zranitelná skupina, o které zde hovoříme, je to obrovsk, hm, mého hlediska obrovská, eh, obrovský problém mrzačení ženských genitálií a vidíme, že země k tomu přistupují různým způsobem v jednotlivých členských státech. Záleží na tom, kde tato žena požádá o asil. A nyní pokud jde o praxi, já zde nechci hovořit o všech těch potřebách, kterým jsme dospěli u nás v našem komisářství. Pouze jsem chtěla ilustrovat tyto potřeby i na základě reakcí, které jsme získali. Vidím, že organizátoři připravili i toto rezime, které jsme připravili, takže já nebudu tady všechno číst, vidím, že to máte k dispozici, ne, nemusíte si to zde pamatovat pouze, jak to vidíte, ale pouze budete mít informaci v papírové formě. Tyto informace žadatelé o asil si mohou zvolit, zda bude pohovor probíhat se ženou nebo s mužem. Velice eh, často by právě žena dala přednost tomu, aby tento úředník byla rovně žena, měla by to být individuál, individuální pohovor, neměli by tam být členové rodiny, i, i když eh, žena, řekněme, doprovází muže nebo i když nehovoří v prvním okamžiku o tom, že by byla persekvována, je důležité, aby měla možnost tento pohovor vést sama o sobě. Důvěrnost tam musí být zachována, dokonce i vůči, řekněme, jejímu partnerovi, muži, bratrovi a tak dále. A poté je tam i možnost těchto Eh, žen, aby, byly dokonce aby tam nebyly doprovázané ani ženami. Děti mm, jsou například, mm, mm, mají možnost být rovněž v té době odděleně od matky. Čili je důležité, samozřejmě máme zde speciální jednotku lidí, kteří, které můžeme konsultovat, pokud by došlo k nějakému problematickému případu v tomto ohledu a dále různé. No, hovořila jsem už o té typologii, kterou jsme připravili a dále možnost sledování situace, konkrétní situace mladých dívek, poskytování informací těmto mladým dívkám. Přinesla se vám několik informací, několik knížeček, které máme k dispozici, brožure, které jsme připravili pro žadatelky o azyl. Máme je v devíti jazyci k dispozici. Několik um, při, um, těchto brožurek budete mít i u východu uh, z tohoto sálu a my samozřejmě nejsme odborníky na mrzačení ženských genitálií nebo na znásilňování, ale právě proto náš komisariát eh, provádí neustále pravidelné kontaktní schůzky s jednotlivými orgány a zde vidíte informace, jak se na nás můžete obrátit nebo získat další doplňkové informace v tomto ohledu. Děkuji vám. Děkuji. Někteří z nás už, myslím, se zabývali právě tou složkou týkající se procedur. A tady právě slyšíme určité ohlasy na to, eh, co už bylo pro parlament vypracováno. Vždy je dobře slyšet znovu, že dostávají informace ve více jazyků, zejména v Belgii. No, možná bychom si mohli opravdu nyní pozvat dalšího řečníka, eh, britský advokát, který se právě specializuje na tuto problematiku. Paní předsedající, nejdříve bych chtěl poděkovat výboru Libe za pozvánku a právě, abych se mohl zde vyjádřil eh, k problematice transexuálu, gejů a lesbiček v Evropě. Tedy máme tady téma genderové identity a asilu a um, je právě e, v Indonésii došlo k zasedání, kde došlo k vypracování určité charty týkají se podmínek. Definice, definice sexuální orientace je něco, co má mít uh, co má eh, být spojeno se schopností určité osoby eh, vyvíjení hlubokých citů vůči osobám stejného pohlaví, čili nejde pouze o chování, jde vysloveně o pocit eh, vlastní identity u této osoby, takže ta definice je zásadní. Tady se zdá, že se nám technicky něco zhatilo, já budu přesto pokračovat. Eh, genderová identita. Eh, tam hovoříme o záležitostech, které které eh, mají, eh, prožívají svou genderovou identitu, i když to nemůže být, nemusí vždy ladit přímo s eh, pohlavím, jež jim bylo nějakým, s nímž se narodili, či s tím, jak vypadá jejich tělo. Může to být něco, co si přejí nebo si už upravili lékařským, chirurgickým a jiným způsobem. A včetně pak odívání, způsobu projevu a e, chování. Čili hovoříme právě o různých způsoby, jimiž si ta osoba své pohlaví volí. Čili hovoříme-li o genderové identitě, tak se nesoustředíme pouze na chirurgické zásahy. E, biologické pohlaví se nemusí vždy shodovat s identitou, již ten člověk pociťuje vůči danému pohlaví. Nebude žádný um, zázračný dotazník, který nám dokáže něco takového dokázat. Já jsem sestavil takzvaný model DEŠ, který se snaží uh, provést nás procesem uh, těchto um, způsobů, jakým se ten člověk uh, snaží definovat. Čili stigma, které často je ve vztahu k vlastním příbuzným, společnosti, státem, určitý stud a rovněž to, co se s tím člověkem děje, jak se mu činí křivda, stane-li se uprchlíkem. V roce 2010 se um, soud um, nejvyšší soud britský rozhodl precedentním způsobem. Někdy se tomu říká Kylie concept, protože eh, Lord Rogers soudce řekl, že hovořil o určitých koktejlech a o eh, určitých eh, přátelích dané osoby, protože eh, muž pije pivo, někdo, kdo se cítí ženou, eh, pije koktejly. Ale pak Lloyd Roger řekl, že duch této úmluvy spočívá v tom, že lidé by měli být schopni svobodně žít, aniž by měli obavy, že budou trpět tím, že mají určité intenzivní pocity eh, z toho, že jsou černí nebo jsou um, potomky eh, diktátora, nebo že jsou například homosexuálové. Um, pokud nemáme do, hm, důkazy na to, že je tomu opačně, tak se jim musí umožnit svobodný život, aniž by byli persekvováni. V září letošního roku v Amsterdamu byla vypracovaná zpráva o homofobii. Je to opravdový milník, máte o tom i materiály ve svých eh, podkladech a je to klíčový dokument eh, o ohrožených osobách, o této problematice. Víme, že jsou tisíce um, uprchlíků, kteří se snaží ucházet o azyl v Evropě každý rok a závěry této zprávy jsou, že by se jim všem měla udělovat ochrana, pokud pocházejí ze zemí, kde se neposkytuje ochrana lidem, uh, kteří um, preferují stejné pohlaví a tam se tyto záležitosti kriminalizuje v určitých uh, zemích rovněž dokonce i konference zemí britského Commonwealthu se těmi otázkami zabývá. A my se musíme ujistit, že e, by neměla být, e, neměl být požadavek na dodatečnou ochranu, pokud ten člověk pochází ze země, kde je to kriminalizováno. Hovoříme o životě plným lží, kde se tato problematika zamlčuje. Já jsem mlčel 10 eh, sekund, ale eh, v tomto měřítku hovoříme o eh, mlčení celoživotním. Život, kde se o určité věci tabuizuje a pokud Evropský soud hovoří například o případech náboženské diskriminace u správního soudu v Německu, tak zároveň se hovoří o tom, že nikdo by neměl být nucen, aby se zdržel určité činnosti, na kterou by měl mít svobodné právo. Rovněž eh, to, že se někdo samo stanoví jako uh, Eh, osoba určitého pohlaví, tak by měl na to mít právo. Máme celou řadu zemí, kde je obrovský problém eh, s učováním exaktních eh, údajů, například o lesbických osobách a tím se je třeba zabývat. V tomto kontextu se musíme zabývat i ochranou v příjmových střediscích. A nyní e, z perspektivy evropské legislativy musíme gratulovat Evropskému parlamentu, že opravdu uznává e, v rámci článku 10 právo na e, žádosti o azyl na základě orientace sexuální, ale zároveň musíme přijímat ještě příznivější standardy, čili v rámci eh, článku 10, kde hovoříme, že i sexuální orientace by mohla být chráněna. Já si myslím, že by tam to sloveso mělo být změněno na bude chráněna. A dále um, otázky um, například eh, pedofilie, není v této kategorii, proto nemusíme mít strach to sloveso změnit. Na druhé straně země, které jsou eh, děti, které jsou kvalifikovány jako LGTPI, tam zase jde o věk, uznání těch dětí a jejich práva na rozhodování je jinou otázkou, proto se nejedná pouze o e, sexuální akt, ale o jejich pocit identity. V rámci e, přepracované směrnice by se měla zahrnout sexuální orientace a genderová identita, jinak bych e, doporučil přečíst si sdělení a poziční dokument v tomto kontextu. Například eh, procedury týkající se prohlídek, zkoumání, odhalování skutečnosti a eh, místa eh, minulé zkušenosti. Tam nám dává toto zkoumání mnoho údajů, lidé, kteří se museli skrývat se svou identitou celý život, ehm, lidé, kteří žili ve třetí zemi a pak si podali eh, žádost na základě homofobie, tak tam máme bohužel E, doklady na to, že lidé s jinou sexuální orientací už žádali na základě jiného důvodu, a e, le bohužel oni se přiznají e, z jakého důvodu opravdu žádají až po, po té, co se cítí bezpeční. Já jsem například měl klienta z Pakistánu, který byl um, transexuál a když přijel, tak bylo jasné, že je transexuál, ale bohužel byl rozpoznán jako žena biologicky, i když se cítil mužem, s tím se musíme ještě zabývat, protože pak v tom příjmovém eh, detenčním středisku s ním bylo zacházeno násilně. A nyní eh, definice rodiny v rámci Dublinu 2 eh, a těch dvou směrnic o příjmu a kvalifikační směrnici, tam to musíme posunout o stádium dál. Musíme aplikovat chápání Evropského soudního dvora v kauze eh, Shelton. Shalk and Kopf, kde rodinný život zahrnuje i um, Eh, páry stejného pohlavy. Víme, že eh, v rámci článku 8 eh, charty základních práv, ta ochrana existuje a i nyní v rámci těch evropských smluv by měla být ochrana poskytována vlastně sňatkům stejného pohlaví. Takže snažíme se korigovat historický omyl Máme úmluvu o uprchlíci, která reagovala na hrůzy holokaustu, druhé světové války, nacistického Německa. V koncentračních táborech nebyli pouze židé, byli tam homosexuálové, kteří rovněž byli vražděni z důvodu své sexuální identity. Ale eh, poprvé se až Evropa nad tím zamyslela v roce 81 eh, v tom eh, nizozemském případě. A je nejvyšší čas, abychom začali opravdu chránit všechny. Um, Děkuji za takto velice jasné expoze. Um, ehm, je výborné, že všichni řečníci nás odkazují na velice konkrétní složky, kde se můžeme dozvědět více. To nám obrovsky pomáhá. Takže přejdeme dál. Máme tady Jean Boyard, ředitel pro rozvoj Parkour d'Exil, člen Rady pro oběti mučení IRCT. Otázka toho, jak identifikovat zvláštní potřeby, to je znovu motiv, který to vše bude pojít. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám za to, že jste nás sem pozvali. Já jsem eh, ředitelem asociace Pachkuch d'Exil. Eh, je to asociace, která má sídlo v Paříži a staráme se o oběti mučení a o izolované nezletilé. Máme 650 pacientů v průměru naše asociace je členem IRCT, to je Mezinárodní nezávislá organizace. Máme 150 středisek ve 113 zemích Většina středisek je v Evropě a je to eh, nejvýznamnější asociace v občanské společnosti, pokud jde o oběti mučení a jejich navrácení do společnosti. Eh, cílem je mít tedy několik středisek, kam by se mohly tyto osoby obrátit a zabránit eh, mučení, to jest prevence. Eh, pokud jde o IRCT, eh, tak tam máme členy eh, z různých oblastí. Máme střediska, která mají přes tisíce pacientů, potom máme menší střediska a ta situace politická a společenská je velice obtížná. Je důležité toto zdůraznit. Většina těchto středisek nabízí péči v různých disciplínách, eh, lékařskou péči, psychoterapeutickou, eh, psychologickou podporu, právní pomoc a sociální. Je to například kineziterapie a jiné odborné záležitosti. Ani pokud jde o oběti mučení v Evropě, abych se podíval konkrétně na celou situaci, asi víte, že samozřejmě je to Ehm, boje proti tomu mnoho mezinárodních eh, různých orgánů a samozřejmě dokumentů. Ovšem asi 30 mm, eh, lidí, kteří žádají o azyl, byli vystaveni mučení. Asi 9 milionů těchto, zálež- těchto lidí, kteří přišli do Evropy v roce 2010 a je tam opravdu ehm, asi 500 tisíc lidí potenciálně, kteří přichází ročně a kteří byli obětem mučení. Jsou to většinou lidé, kteří pochází ze zranitelných skupin, jejich přístup ke zdravotnictví opravdu nesmírně na té nejzákladnější úrovni. Samozřejmě, že jsou to lidé, kteří trpí různými psychickými problémy v tomto ohledu. Dále je to záležitost, kterou musíme brát v potaz veřejné zdravotnictví pro tyto oběti, pro jejich rodiny, pro celou společnost. Právo na e, zdravotní péči je jedním ze základních práv v rámci Evropské charty pro základní práva. Bohužel zde existuje nerovnost, pokud jde o přístup ke zdravotnictví nejenom u obyvatel obecně, ale především u zranitelných skupin. My se snažíme zredukovat tyto záležitosti těchto rozdílů. Toto by měla být priorita celé Evropské unie. Bohužel v současné době je zde veliké riziko, pokud jde o financování rehabilitace těchto lidí v rámci nástroje pro demokracii a lidská práva ukončení tohoto financování by mohlo mít za následek eh, uzavření mnoha těchto středisek v Evropě, které pomáhají obětem v tomto ohledu. Ukončení nebo nedostatek eh, této, těchto finančních eh, pomoci vidíme každý rok. Každý rok se to snižuje asi o 60 Tyto prostředky pro nás to znamená obrovskou výzvu, velikou obavu. A pokud je o identifikaci obětí mučení, my už jsme o tom hovořili ve vystoupení pana De Bruckera a ostatních panelistů. Ta otázka identifikování je opravdu zásadní, protože když je to člověk, který je ze zranitelné skupiny, tak samozřejmě, že mm, by měl mít přístup mm, k různým materiálním podmínkám, potřebám, zdravotní péči v průběhu celého tohoto postupu. A ta identifikace takového potenciální oběti, to je zásadní, pokud jde o přístup potom k těmto službám. Zároveň bychom chtěli říci, že identifikování těchto obětí by měla přijít eh, samozřejmě v ideálním případě co možná nejdříve eh, v rámci celého procesu, aby to mělo poté dopad na celou proceduru, abychom to mohli aplikovat samozřejmě vhodným způsobem eh, na tyto oběti. To znamená, snažíme se, mm, aby tato, toto hodnocení bylo individuální, rychle, co možná nejrychleji, jak je to možné v celém procesu žádosti o azyl, aby bylo provedeno tak abychom zajistili těmto lidem dostatečné služby. Samozřejmě, že se snažíme vytvořit i s ostatními partnery určitý nástroj, který by umožnil identifikovat rychle, který by umožnil našim pracovníkům, kteří, řekněme, nemají medicínské vzdělání nebo, socio, nebo psychologické eh, znalosti, aby jim umožnilo identifikovat už v rámci toho prvního kontaktu takovou oběť ty první výsledky tohoto projektu, který se nazývá mm, projekt ochrany už se snaží i reagovat, kontaktovat různé členské státy a zlepšovat tyto procesy identifikování obětí mučení v jejich přijímacích centrech. Rovněž dovolte Eh, malou reklamu, máme zde několik eh, těchto brožurek, které jsem dal zde u vstupu do eh, našeho sálu, mm, jsem je umožnil k dispozici, budete mít o ně zájem, tak prosím kontaktujte nás, kdyby tam nebylo dost těchto brožurek, jsou tam všechny informace k dispozici. A pokud je o zdokumentování těchto případů mučení, pokud je o oběti mučení, samozřejmě že se snažíme, aby došlo k pomoci překonání těchto traumatizujících zážitků, aby jsme pomohli těmto lidem i z právního hlediska, najít určitou stabilitu, to je zásadní. Svědectví v této oblasti, psychologické, medicínské důkazy jsou nesmírně důležité v žádosti o azyl a zároveň i v možnosti pronásledovat tyto mučitele, na to často zapomínáme. Máme zde určité standardy, například istambulský protokol, který máme k dispozici, který by měl zaručit, zaručit kvalitu těchto dokumentů, důkazů, tak aby tato etapa, tento proces nebyl opětovně traumatizující pro oběti mučení. Standardy, které jsou často nesmírně kvalitní, se ovšem málo používají často a nevyužívají úplně svůj potenciál. Úplně na závěr bych rád přišel s takovými třemi doporučeními našeho vystoupení jednak vytvořit rychlý systém identifikování těchto zranitelných osob, které prošly traumatizujícím zážitkem. Dále musíme vzít v potaz eh, zranitelnost této osoby, musí to být dostatečným způsobem zohledněno v celém asilovém procesu a zároveň chceme, aby jsme, zde, aby jsme využívali i medicínské eh, důkazy a zároveň právní eh, důkazy, které by umožnily těmto lidem urychlit jejich žádost o azyl. Děkuji. Děkuji velice za další velice, velice jasné expoze s jasnými doporučeními. Rovněž nám tady eh, dáváte takovou eh, výzvu z hlediska eh, případných prokurátorských výzev. No, nevím, zda máme čas na dvě či tři otázky na které si můžeme poslechnout odpověď. Bylo vše jasné, nebo je otázka? Prosím, pan Hidalgo. Vlastně náš zpravodaj, jak víte, eh, k té recepci. Nezávisle na mém příspěvku, to, co jsem si nyní během panelu vyslechli, je velice zajímavé. Já jsem se chtěl zeptat odborníka na tedy mučení, tak stejným způsobem, eh, kdy je potřeba identifikovat velmi rychle ty zranitelné osoby, včetně těch, které jsou oběťmi mučení, tak do jaké míry existuje seznám, E, identifikování, ale nejenom osob, ale zemí, kde se stále ještě mučí. Protože já si myslím, že bychom měli využít veškeré mezinárodní situace, abychom e, začali e, pracovat na to, že ukážeme prstem na ty země, kde stále se ještě strašlivě mučí osoby. Já si myslím, že tady z parlamentu bychom mohli vyvíjet eh, nátlak právě proto, abychom poukázali na tyto státy prstem a řekli, tady eh, v těchto zemích eh, probíhá mučení, ať už jde o zprávy Amnesty International či dalších organizací, aby také jsme mohli proti nim zakročit i v jiných oblastech. Děkuji všem. Euh, non, je peux, je je peux bien sûr qu'adhérer qu entièrement à tout ce que vous dites. Ano, samozřejmě, a máte naprostou pravdu. V každodenním naší práci my se snažíme hodnotit, vyhodnocovat tuto situaci. Občas je to relativně obtížné, jak si hovořit o tom, protože mm, je to nesmírně obtížná záležitost. My jsme mnoho let eh, už měli takovou situaci, kde jeden kde například Tunisko, Tunisko, měli jsme mnoho Tunisanů, zatímco žádali o azyl, zatímco Tunisko bylo považováno za úžasnou destinaci pro turisty, čili je důležité, abychom například Amnesty International, aby pokrývala tyto, tyto eh, situace, tyto, tyto konkrétní případy a zároveň potřebujeme politickou podporu v tomto ohledu. Děkuji. Ano, vlastně to navazuje na problematiku, níž hovořili i ostatní řečníci, totiž země původu, konkrétní údaje o ní, kolik toho máme k dispozici, tak aby Evropský podpůrný úřad pro uprchlíky se s tím mohl, se tím mohl zabývat. A zároveň, jak budeme reagovat na mezinárodní půdě. Budeme podepisovat například memoranda, budeme navracet určité typy osob a tak dále. Srdečně děkuji všem účastníkům tohoto panelu. Myslím si, že jsme díky tomu získali opravdu velice jasný, bohatý a komplexní obraz na základě jejich eh, zkušeností. Další panel povede kolegyně Cecilia Wikström a já si jsem jistá, že bude eh, rovněž eh, stát za to. Děkuji a zvu Cecílii. Eh, předávám ti eh, žezlo. Well, I hope that you had one minute. Doufám, že eh, jste měli možnost aspoň eh, si vzít minutku, abyste se s někým pozdravili. Takže pokud potřebujete, tak vám dávám 30 vteřin. Představte se někomu, s kým jste se dosud neseznámili, usmějte se na ně, podejte si ruku. Vítám všechny na třetím kole zasedání. Jsem eh, tady ze Švédska. Jsem zpravodajkou a poslankyní roku 2009 a zpravodajkou pro Dublin 2, takže vidíte, kolik mám práce. Všichni víme, že děti právě patří mezi ohrožené a často narážejí na velice um, závažné situace, jež je podrobují ještě většímu tlaku. Všichni víme, že právě nezletilí jsou důležitou horizontální otázkou, kterou se musíme zabývat vlastně v každé asilové složce. A zároveň se snažíme sestavit balíček společného asilového systému, tak jak jsme slyšeli v prvním kole, tak aby vše zapadalo do sebe. Máme tady tři odborníky a já jim nebudu brát jejich čas, ani vám nebudu zde zbytečně řečnit, aby právě jim umožnila eh, sdílet s vámi svou mm, expertízu, své znalosti. Jako první paní Rebecca O'Donnell, politická činitelka a advokátka činná v oblasti azylu a migrace v rámci organizace Save the Children, Evropské centrála už od roku 2007 tam působí. Save the Children je mezinárodní organizace eh, nadace, která se zabývá právě dětí a právě migrace je jednou z priorit. Evropský úřad Save the Children se soustředuje na um, právě revizi evropské legislativy v té oblasti, novou verzi směrnici o navrácení a um, evropská legislativa o dětí bez doprovodu, rovněž pro, pracují na uh, jako koordinátor sítě, která pracuje s 34 nezávislými charitami. A předávám slovo paní Odonu. Děkuji, paní předsedkyně, za tento úvod. Děkuji vám, kolegové, že jste mě sem pozvali, abych mohla pohovořit o té legislativě a rovněž eh, navrhnout, jaké stanovisko by parlament mohl zaujmout v nadcházejícím kole vyjednávání. Tak, jak už řekla paní Wikstrom, pracujeme, zabýváme se asilovým zákonodácím celou řadu let a předkládáme návrhy, jak eh, vůči dětem, jež se eh, stěhují a e, migrují v rodinách a rovněž i děti, jež byly od svých rodin z různých důvodů odděleny. A nyní základní postavení e, naše stanovisko vůči dětem, než budu hovořit o jejich e, statusu a pak se soustředím na několika konkrétních ustanoveních, která by měla parlament zajímat. Tedy výchozím bodem je, že za jakékoliv situace se musí s dětmi zacházet jako s jednotlivci, která mají určitá práva a zejména jako s dětma, nezávisle na tom, jaký mají imigrační status u dětí bez doprovodu nebo separovaných dětí, oddělených dětí, by jim měla dát ochrana. Abych, eh, abychom zde nezaměňovali pojmy, chci říci, že to neznamená, že děti bez doprovodu by měly mm, být umístěny permanentně do nějakého ochranného zařízení eh, daného členského státu. Ne, spíše, že bychom se měli zajímat o to, co leží v zájmu toho dítěte a jednat s ním jako s jednotlivcem. Zemi jsou povinny eh, zvážit pečlivě individuální okolnosti, za jakých dítě přicestovalo a zabývat se jim, ať už zde v Evropské unii nebo zda by mu bylo lépe v jiné zemi a u všeho musí brát v úvahu nejlepší optimální zájmy dítěte, nezávisle na tom, zda je oficiálně uprchlíkem či ne. Ono to zní poměrně rozumně a zdá se, že e, takovou zlatou nití je ten nejlepší zájem dítěte. To víme, že se to objevuje ve směnce o navrácení, ve směnce obchodování s lidmi. Je to stále prominentnější ve všech unijních nástrojích. A je vítané, že je systematicky neustále zviditelňován tento princip nejlepších zájmů. Ale musíme se vyhnout jednomu riziku, totiž aby ten princip byl prostě jenom kopírován do každého nového legislativního návrhu. Totiž že to eh, je něco, co se vykoná samo, co si zemi můžou provést, jak se jim líbí. Ne, Evropská unie musí zavést konkrétní um, opatření, která budou hlídat jeho provádění. Uh, je tam návrh s pár klíčovými principy a já bych se mu ráda nyní věnovala. Připomeňme si, že ve stávajícím zákonodárství týkajícím se azylu jsou ustanovení týkající se dětí v rodině, dětí bez doprovodu, ale vlastně tam není ani definice dítěte, kromě toho, že se říká, že je to kdokoliv, komu je méně než 18 let. Ale eh, otázka respektu pro rodinný život, seznamování dětí s procedurami, eh, děti, jimž se musí naslouchat, že musí být řádně vyslechnuty. To je určitý pokrok, který vítáme. Vidíme ještě prostor pro posílení určitých dalších ustanovení a eh, máme pocit, že některé, eh, některá ustanovení, které jsme dosáhli pracně, jsou ohrožena. Jsme rádi, že parlament stále se zasazuje o přepracování návrhu komise, ale já se chci věnovat dvěma konkrétním zlepšením která jsou trochu ohrožena a pak se budu věnovat třem otázkám, které můžeme posílit. Za prvé, nepřekvapí vás, že budu hovořit o zadržovací vazbě. Určitě to bude, ještě přijde na přetřes v dalším kole. Ale e, v souvislosti s tou směrnici o navrácení. Tam je určité ustanovení, jež komise navrhla, a v té přepracované se to vrací. V tom novém návrhu se hovoří o tom, že by děti mohly být zadrženy, když je to v jejich nejlepším zájmu. Je těžké si představit, kdyby k něčemu takovému vůbec mohlo dojít. E, přece všichni víme, jak to dítě poškozuje. A že by se dítě mělo někam zavřít do vazby e, pro vlastní ochranu ve vlastním zájmu, to zní opravdu středověce. Děti by neměly být zatěžovány povinností dodat důkaz, že je to v jejich nejlepším zájmu. Tady by parlament měl trvat na tom, že ze zásady by děti neměly být ve vazbě nikdy je mezinárodní kampaň, ona probíhá a hovoří se, že u dětí by se neměly tyto postupy eh, takto uplatňovat, určitě to pana bude zabývat. Druhá věc, sjednocování rodin nebo jednota rodiny. Víme, že i tam jsou ustanovení v evropské legislativě ohledně rodin. Parlament se tím nedávno zabývat, zabýval v souvislosti s kvalifikační směrnici a tam parlament se snažil o restriktivnější definici rodiny než komise. My bychom rádi parlament vyzvali, aby to nedělal, aby spíše podpořil návrh komise. Totiž, když je to v jejich nejlepším zájmu, pokud je e, dítě e, už v nějakém manželském svazku, i když e, mu není, eh, není u něj ten partner, tak by mělo být považováno za člena rodiny. E, dítě je dítětem nezávisle na tom, zda je vdané či ženaté a každopádně jde o to, že to prospěje členskému státu, když budou nějaké rodinné vazby, protože to samo zajistí i tomu dítěti lepší počet bezpečí a lepší životní podmínky. A nyní tři ustanovení, kde si myslím, že by mohly být posíleny. Za prvé, e, někdo, kdo bude odpovědným představitelem toho dítěte, případně jeho opatrovníkem. Tam musíme mít osobu, která zajistí, že zájmy dítěte budou vždy dodrženy. A to by měl být například někdo z nějaké agentury, čili eh, představitel dítěte, mluvčí dítěte například, který bude nějaký propojen s tou pohraniční agenturou, že někdo takový by jmenován nebyl v směrnici o e, přijímání by neměly být e, osobami, u nichž dojde ke střetu zájmu. Ráda bych, aby parlament se zasazoval o ještě explicitnější vyjádření tohoto principu, aby to bylo i v té nové směrnici uplatněno. Nyní, odhad věku. Velice obtížná e, záležitost minové pole přímo, jak stanovíme věk dítěte. A samozřejmě je třeba stanovit, zda nějaké dí, nějaká osoba je dítětem či ne. Chci zdůraznit, že neexistuje vědecky prokázané bezpochybné stanovování věku. Bylo by dobře, kdyby něco takového bylo, bohužel tomu tak není a parlament to musí vzít na vědomí, že vlastně země nemohou prostě na základě rentgenu, rutinních rentgenů určovat tento věk balíček a pak Dublin 2, tam samozřejmě došlo k určitému pokroku, zlepšování mechanismu, zvažování, zda děti bez doprovodu by měly být eh, přesouvány v rámci Dublin 2 do jiné země. Tam se tím parlament zabývá dále a z našeho pohledu by měl existovat konkrétní postup, který zohlední právě zájem dítěte z hlediska pobytu v té či v oné zemi. A rovněž ten transfer by měl zahrnovat i e, transfer těch opatrovnických oprávnění. Podívejte se prosím na naše e, webové stránky, Zeznamte se s našimi návrhy a závěrem ještě obecná argumentace, kterou slyšíme proti těmto klíčovým opatřením ustanovením. Někdo říká, ono je to příliš drahé, ale ono se to dá prakticky eh, realizovat. Takový ochranný mechanismus eh, může se zlevnit tím, že bude těch dětí chráněno stále více. Parlament ale to musí zvážit velice pečlivě. Eh, praktické argumenty nemohou stát proti povinnosti zajištění něčeho, co jsou vlastně právně minimální ochrana opatření. A Členské státy se musí cítit zodpovědnými za jakékoliv selhání, jak z hlediska ochrany dítěte, tak z hlediska dodržování postupu. A druhá věc, ono se e, to nemusí až tak prodražit. Samozřejmě chápeme, že členské státy, když neví, jak odhadnout, co je v nejlepším zájmu dítěte, ale my máme k dispozici subjekty, které v tom členském státu mohou být na pomoci. Například Save the Children spolupracovalo s ministerstvem Fins, ve Finsku, jak toto učovat, A Evropská komise může sestavit takovou tabulku, kde se může členský stát obrátit o pomoc, zda v té či jiné situaci by mělo být navráceno. UNICEF rovněž se snaží mít seznam takových vodítek a ta budou přímo eh, korespondovat s asilovými ustanoveními. A jiné organizace se zabývají například standardy a podporou těch opatrovníků. Máme i tady kolegy NIDOS a DCI, eh, všichni to mají na programu. Takže je tam celá sada nářadí, a způsobu, jak si to může členský stát zkusit propracovat a to znamená, že parlament musí sehrát svou úlohu v tom, že bude trvat na tom, aby evropský azylový balíček přišel s celoevropským rámcem, které zaručí zájmy dítěte v praxi a nikoli pouze teoreticky. Děkuji. Děkuji. Nyní už přímo k doktoru Estebanesovi, který eh, je programovým ředitelem E, z Vídně, e, agentura pro práva dětí, programový manažer už od roku, tedy paní doktorka Estebanes od roku 2009 a spolupracuje i s agenturou pro um, základní práva. Paní doktorko, máte slovo. A zkuste tedy dodržet náš časový limit. Obracím se na vás tak, aby um, i ostatní mohli mít možnost se vás a jiných na něco zeptat. Very much, madam. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte, abych poděkovala Evropskému parlamentu za pozvání, které naše agentura obdržela. Dovolte, abych hovořila o naší problematice, které se věnujeme, to znamená děti bez doprovodu a jejich žádosti o azyl. Je to záležitost, kterou máme i v takovém, takové schrnující verzi k dispozici, kdybyste o to měli zájem. Je to založené na právech, to znamená děti, které jsou zapojeny do tohoto průzkumu, tak je to prostřednictvím různých pohovorů, aplikujeme principy článku 12 úmluvy o právech dětí. 336 dětí, proběhem, pro, provedli jsme pohovory, u těchto dětí většina byla od 16 let nahoru. Jsou to různé pohledy, zkušenosti, perspektivy úředníků, oficiálních pracovníků, kteří pracují s dětmi. 302 takových, um, takových svědectví máme k dispozici, snažíme se podívat kritickým způsobem na praxi, identifikovat potřebné změny a samozřejmě, že se snažíme, abychom obrátili pozornost na děti v tomto ohledu. Zároveň zde máme samozřejmě výbor pro práva dětí, kteří se rovněž vyjádřili různých um, organizací přímo na místě. Dále je to i studie Evropské sítě v této oblasti, která hovoří o Eh, nezletilých bez doprovodu, kteří žádají o azyl. 12 zemí už se zapojilo do tohoto výzkumu. Viděli jste seznam těchto zemí. Oblasti, které pokrýváme v naší zprávě, jsou to životní podmínky těchto dětí, to znamená um, ubytování, sociální pracovníci, um, zdravotnictví, vzdělávání, um, náboženství, kulturní normy, um, volný čas, sociální interakce, zkušenosti s rasismem a dále jsou to právní záležitosti a procedury, včetně právní ochrany, právní zastoupení, hodnocení věku uh, uh, člověka, který je identifikován jako dítě, dále je to vysledování rodiny, asilová procedura, detence, špatné zacházení vzdělání a zároveň um, to, když tyto děti dosáhnou um, dospělého věku, 18 uh, let života. Dále se to právní záležitosti a procedury, to je zásadní pro Evropský parlament, je to mm, samozřejmě primární záležitost pro děti. Ovšem děti často vůbec nejsou informováni o svých právech, procedurách, které se jich dotýkají velice často eh, dotazování neprobíhá citlivým způsobem nebo kulturně senzitivním způsobem. Často u těchto pohovorů není právní zástupce a mm, děti uh, hovořili o tom, že nemají možnost dostat se k těmto právním informacím, které se, které se vyžadují v rámci právního postupu. A pokud jde o právní zastoupení těchto dětí, um, tento aspekt je, um, je nesmírně ceněn, ovšem mnoho dětí vůbec nevědělo o tom, zda mají nějakou poručníka, kdo je tento člověk, kdo je tento pečovatel, jaké jsou odpovědnosti tohoto člověka častokrát eh, dospělí se domnívali, že jsou pečovatelem nebo ochráncem takového dítěte, zástupce toho dítěte. A nebyla to pravda. Dále se dochází k určitým, určitému spoždění, děti ne, časovému spoždění, děti nemají častý kontakt s těmito, eh, s těmito zástupci a často zde eh, postrádáme i dostatek eh, profesionálních informací, školení těchto lidí. Například jedno dítě nám řeklo, já vůbec nevím, co to znamená takový právní zástupce, mám vůbec takového právního zástupce. Pokud je o hodnocení, věku. Je zde mnoho eh, metod, které se využívají, dokumentární metody. Samozřejmě, že i eh, zdravotní testy eh, jsou k dispozici, musíme aplikovat různé testy, kvalifikační testy, dále musíme děti informovat o těchto postupech, dále musí být, tyto děti musí s tím souhlasit a samozřejmě často bohužel děti nemají právo nebo nemají možnost odvolání. Pokud jde o vysledování rodiny a sjednocení s rodinou, většina dětí si přeje být eh, opět se svou rodinou, ovšem je zde nedostatek profesionálních informací, často eh, nejsme schopni pomoci dětem. Úspěšné vysledování těchto rodin je velice um, zřídkavé, eh, zřídkavou záležitostí. Um, často využíváme Červený kříž, mezinárodní organizace, které by nám mohly pomoci, to jsme zdůraznili, ovšem některé děti nedůvěřují tomuto postupu, protože se obávají, že jakmile jejich rodina bude objevena, tak bude zamítnuta jejich žádost o azyl. Pokud je o azylový postup, děti chtěli diskutovat azylový postup. Ve většině zemí byli ochotní, ovšem hovořili, že to trvá velice dlouho, vede to k nejistotě, eh, ne, mm, určitému pocitu eh, nejistoty, nedostatku budoucího postupu. Děti hovoří, že nebyli dostatečně informováni o těchto o pohovorech. Eh, často děti hovořili, že neměli možnost dostatečného času s právním poradcem. Často například tlumoč, si nebyli k dispozici, eh, například pokud jde o různé dialekty, nářečí, děti rovněž eh, si nebyli jistý, zda tito lidé jsou nestraní. Pokud jde o detenci, ehm, málo lidí jsme měli v těchto pohovorech, které, byly, které eh, podstoupily takové zadržení. Děti nechápali, proč jsou zadržovány, když nespáchali žádný zločin. Častokrát jsou děti zadržovány, než je stanoven jejich rok jejich věk častokrát nemají možnost vůbec se obrátit na žádnou pomoc, poradenství a v některých členských státech hovoří dokonce, že byli vystaveni verbálnímu či fyzikálnímu či fyzickému eh, z, mm, násilí. A pokud jde o životní podmínky dětí, pokud jde o pozitivní aspekty, preferovali děti spíše menší ubytování než nějaké, než nějaké ubytování s větším počtem lidí pokud, mm, nebo rovněž dávali přednost eh, poloautonomnímu ubytování. Děti eh, špatně hodnotili různé hotely, hostely a zároveň negativně vystupovali proti ubytování, z, mm, kde byli ubytováni s neznámými dospělými. Dále zde je přeplněnost těchto, eh, těchto zařízení, nedostatečné sanitární podmínky. Pokud je o lokalizaci, těchto ubytování děti dávaly přednost větším oblastem, větším urbáním městským oblastem, um, i když zde byly určité obavy, pokud je o bezpečnost těchto dětí. Um, u recepční přijímající centra uh, neměly dostatečné podmínky, pokud jde o uh, poskytování potravy, nedostatek soukromí, nedostatek přístupu ke zdravotní péči, médiím, internetu a tak dále. Pokud je o zdravotní péči, máme zde různé zkušenosti, mnoho dětí mělo pozitivní zkušenosti, ale byly zde i problémy, nedostatek, nedostatek eh, zdravotnického hodnocení při mm, příjezdu do, do dané země nebo žádné zdravotnické hodnocení. Dále například specializovaná eh, zdravotní péče byla často odmítnuta, dále zde potřebujeme zlepšit psychologickou podporu, která nebyla dostatečná. Dále je to tlumočení, které často bylo hodnoceno jako nedostatečné, ale některé děti, některé dívky by dali přednost ženám, lékařkám, ovšem tohle nebylo vždycky k dispozici. Pokud je o vzdělávání, ve většině českých států se snaží zapojit děti do vzdělávacího procesu, ovšem děti v takových větších zařízeních nemají tuto možnost, dále je to Ehm, mm, pro, jsou to problémy se zapojením se do vzdělávacích systémů. V některých recepčních centrech to představuje před vzdělávání jazykové, ovšem děti požadují často mnohem více hodin jazykové vzdělávání. Další obavy se týkaly eh, účasti na, na vzdělávání, docházky a dále zde nebyly ehm, určité možnosti spíš takového přístupu, lepšího přístupu k dětem. Na to diskriminace, zneužívání, my jsme nehovořili o nějakých konkrétních záležitostech, děti o tom i málo hovořili, ovšem některé děti hovořili o verbálním zneužívání, fyzik, eh, fyzickém zneužívání ze strany policie, jiných úředníků, často hovořili o trauma, často museli opakovat traumatizující zážitky, aby potvrdili konsistence, konsistenci svých informací, často jim bylo řečeno, že je neberou vážně, nebo je obvinovali z lohaní a byly zde nemožnosti například děti odvolat se proti určitému řízení. Na závěr bych ráda řekla, že zkušenosti, vnímání dětí se liší, záleží to na životní podmínka, jejich předchozí zkušenosti životních. Často jsou jejich názory velice důležité, proto abychom hodnotili jejich situaci, jejich potřeby a ráda bych řekla, že někdy to ani není náročné ani na zdroje, ani na, na lidské zdroje. Štokolský program, který přijala Evropská rada, zdůrazňuje situaci dětí bez doprovodu, to, že potřebují speciální Eh, pozornost a reakci na jejich situaci a zároveň, že bychom neměli posílení eh, kontrol na hranicích by nemělo znemožnit nebo snížit přístup dětí k této specializované péči. Děkuji za pozornost. Dr. Estebanes. Děkuji za tento příspěvek do diskuse. Nemohu v tomto kontextu nepřipomenout eh, na svůj rozhovor s afgánským chlapcem, který se ptá, mám na něco vůbec nárok? A pak říká, jediné, co já opravdu chci, je mít trochu drobných, aby si čas od času mohl zavolat mámě. Prostě eh, tak toto vypadá mezi náctiletými dětmi. Tim Verstegen, ředitel organizace NIDOS pro osamocené nezletilé žadatele o azyl v Nizozemsku. NIDOS odpovídá za uh, asi tři tisíce nezletilých. A vy jste přišel s iniciativou celoevropské sítě těchto vlastně agentur, eh, jež jsou určitými poručníky Finsko, Skotsko, Belgie, Nizozemsko, uh, a tak e, a ještě pár jiných zemí, takže doufám, že zde se bude vaše iniciativa rovněž těšit širší podpoře. Předávám pán slovo. Děkuji za pozvání a za možnost, že se mohu vyjádřit k tomuto tématu. Jako eh, představitel profesní instituce s 13-letými zkušenostmi eh, péče o eh, děti bez doprovodu chci hovořit o takzvaných nezávislých dětech, nezávislých jejich opatrovnících a tak dále. My jsme došli k závěru, že instituce eh, toho poručnictví, případně nezávislé osoby, jež za dítě odpovídá, je zcela rozdílná v různých zemích. Ať už podle eh, zralosti dítěte eh, či legislativy, zda vůbec někomu přidělí opatrovníka, záleží například na jeho statusu, způsobu vstupu do země, to zda si podal možná mm, žádost. Tam, kde neexistuje tento systém poručnictví, existuje jiná forma toho, kdo dítě zastupuje. A to se často rozvíjí se zhora dolů podle mezinárodních smluv, ale není tam opravdová odpovědnost za to, zda se dítěti bez doprovodu vede dobře. A v těchto okolnostech jsou ohrožené děti v nebezpečí, že o ně nebude řádně postaráno a to se musí zlepšit odpovědnost a to, že máme instituci, vůči které ten úřad eh, odpovídá, musí být rovněž zcela jasná odpovědnost za dítě bez doprovodu a eh, to, kdo to bude pak kontrolovat, ověřovat a samozřejmě ta organizace musí mít nejen mandát, ale i finanční eh, zdroje, prostředky. Dám vám dva příklady situace velice eh, traumatické, kde Nidos jako ten poručník sehrává zcela ústřední úlohu a vše eh, v nejlepším zájmu dítěte. V prvním scénáři se jedná o malé dítě, kde prarodiče jsou v jiné unijní zemi a druhá se týká dívky, která měla dublinskou žádost, musela být navrácena do jiné země v rámci Dublinu, ale nikdo ji tam nečekal, nepřijal, nebylo o ní eh, postaráno z hlediska ochrany či odpovědné dospělé osoby. Takže ve většině evropských zemích opravdu neexistuje tato instituce, jež by byla ekvivalentem naší organizace a je velice obtížné pak definovat jednání v nejlepším zájmu dítěte. E, a nyní situace deka v v roce 2008 jako 14-letá přijela z Libie na lodi. Loď byla převzata jinou lodí, která zachránila cestující, převzala je k sobě, byla přestěhována do utečeneckého tábora. Tam byla 8 měsíců s jinými Libici, kteří ji podporovali v jejím obtížném rozpoložení. Pak ale byl tento tábor uzavřen a ocitla se na ulici s ostatními a tam se o sebe starala tím, že žebrala. E, Takto to probíhalo měsíc a jiná rodina jí pomohla, aby se přestěhovala do Nizozemska, aby přicestovala do Nizozemska. A tady vstupujeme do hry. My e, v roce 2009 přijala deka do Nizozemska a v červenci jako 15 letá byla svěřena Nidosu, její žádost o azyl byla zamítnuta, protože se předtím zdržovala v jiné země, na níž se Dublin vztahuje, takže dostal takzvanou dublinskou žádost a byla uh, uvalena, na ní uvalena vazba, i když my jsme proti tomu protestovali, protože jsme říkali, že tady vůbec není oprávněné, její zadržovací vazba není oprávněná ani to navrácení. Přesto byla deportována v září roku 2010. Potom se Nidos snažil dospět k nějaké dohodě s jinou um, organizací a uh, nizozemský imigrační úřad se snažil ujistit Nidos, že bude eh, převzata na letišti, ale pak se to vyvíjelo jinak. V říjnu roku 2010 vrátila eh, se deka do Nizozemska, přihlásila se našim úřadům a Nidos právě se snažil se dozvědět, jak to v té jiné zemi vypadalo. Ona řekla, přijela stejný večer, dostala dopis, z něhož plynul, že musí odcestovat a potom ji prostě vyhodili na ulici. A další týdny byly příšerné, e, ona spala pod mosty, žebrala, prostě přežívala na ulici, byla znásilněna, několikrát byla zbyta, bála se obrátit na policii o pomoc a nakonec se rozhodla, že se vrátí přece jen do Nizozemska. A Nidos byl přesvědčen, že e, hovořila pravdu a dospěl k závěru, že to vše musí se dostat na stůl ministrovi. To není normální, ale my se k tomu eh, utíkáme v těch výjimečných eh, případech a výsledkem toho je, že deka eh, dostala azyl, ale necítí se dobře, neustále má e, strach z toho, co se odehrálo v té jiné zemi. Říká, celý život jsem se jenom toulala, e, prožívala jsem mizerný život a nyní není zatím ve stavu, kdy je schopná čerpat pomoc řádným způsobem. Druhá, druhý příběh. To je e, malé dítě, které se jmenuje Fejzi, Eh, narodil se v Iránu, otec zavražděn, afgánská matka utekla do Irska se sedmiletou eh, sestrou. Matka už eh, má na státní příslušnost Evropské unie a protože se báli o dceru, snažili se, aby i dcera i děti přicestovali, ale obstarali jim falešné pasy v Dubaji na letišti. Eh, máma a sestra byly eh, zadrženy, jsou stále ještě pravděpodobně ve vězení, pravděpodobně byly navráceni do Afganistánu. Prarodiče podařilo se jim eh, chytit další let do Amsterdamu a tam bylo dokázáno, že prarodiče měli řádné doklady, ale Fejzi měla falešný pas. Prarodiče se přiznali, že eh, Fejzi eh, má sfalšované dokumenty. Rovněž uznali a vysvětlili, že šlo o to, aby mohli cestovat s, svou vnučkou. Eh, nejdříve byli zadrženi z podezření obchodování s lidmi, ale poté, když se prokázalo, že tomu tak nebylo, bylo jim povoleno cestovat dále do své cílové země, ale už bez eh, své vnučky. A v té v tom momentě se do všeho vložil NIDOS, NIDOS čili naše organizace. Eh, byli jsme jmenováni opatrovníkem dítěte a v zájmu dítěte je nebýt oddělen od rodiče příliš dlouhou dobu. Takže my jsme se snažili soustředit na to, aby dítě mohlo žít spolu s matkou, ale přesto, že jsme se velice snažili, nepodařilo se to, proto jsme se rozhodli, že se budeme snažit o sjednocení dítěte s prarodiči. Eh, matka s tím souhlasila telefonicky eh, na, se sjednocením prarodiči. Justice Facey, protože dospěla k názoru, že sjednocení nebo um, sjednocení rodiny s ní by bylo příliš nebezpečné. A pak se Nidos začala obracet na všechny úřady, ambasáda Arabských Emirátů, um, ministerstva zahraničí a tak dále. Ale ukázalo se, že je to velice obtížné. A e, nic z toho se nepodařilo, ani naše e, ústřední úřady nám sdělili, že je to vlastně nemožné v krátkodobém měřítku a že se jedná o velice dlouhý postup, aby mohla žít fejzy s prarodiči v jiné unijní zemi. A my víme, že jiné, v jiném případě to opravdu trvalo až dva roky. Odjezd do jiné země v rámci Dublinu je jediné, co mohl Nidos volit. Trvalo až šest měsíců, aby to bylo vyjasněno. Eh, náš úřad, náš protěšek to nejdříve musel schválit, že se na to Dublin eh, vztahuje. Pak jsme museli opatřit řádné doklady pro Fejzi, že je opravdu vnučkou svých prarodičů. Nicméně když jsme je předávali úřadům jiné země, tak eh, nám bylo řečeno, že tam ještě něco schází a pak na žádost eh, těch eh, úřadů té jiné země bylo provedeno zkoumání DNA a pak ještě další otázky musely být odpovězeny, na které odpověděl NIDOS a v mezidobí znovu uběhly další tři měsíce. NIDOS se pravidelně ehm, kontaktoval s celníky, se sociální službou eh, země prarodičů, tak, aby se ujistil, že eh, bude opravdu předána těm prarodičům Fejzi po sjednocení. Ehm, máme rovněž eh, kon, tento kontakt bylo ho dosaženo s obtížemi po několika měsících a výsledkem bylo, že nizozemské úřady opravdu převedly opatrovinskou povinnost přímo na prarodiče, naštěstí prarodiče um, Fejzí v Nizozemsku pravidelně navštěvovali. A jak to vypadá v současné době? Fejzí už má 18 měsíců, už je 11 měsíců v Nizozemsku a Nidos musí odpovídat na ještě další otázky eh, té třetí země zdá se, že eh, čím déle zůstane eh, Fejzi u, eh, té, u svých pečovatelů, tím více se jí okrádá o to, aby se mohla integrovat do té cílové <laughs> země a jejich zvyků a životního způsobu. Důvod, pro který vám vykládám tyto dva příběhy, je, že jestli je jasné, že nebyl jmenován žádný opatrovník, tak to potvrzuje, že by mohlo dojít k situaci, že například toto dítě by nikdy nemohlo žít se svými prarodiči. A ta 14. ta dívka z toho prvního příběhu by musela pouze žít na ulici eh, jako ten ohrožený člen nějaké společnosti v nějaké zemi. Apeluji na vás, aby eh, malé děti, náctileté děti se nestávaly těmi odbětmi byrokratických postupů a toho, že naše systémy spolu neladí. Dovolme jim, aby mohli mít řádného opatrovníka, ať už je to organizace nebo někdo jiný, který by mohl zařídit, že vše se bude dít v jejich zájmu a aby tam byla možnost, že určitý úřad bude mít pouze tříměsíční lhůtu, kdy může souhlasit nebo ne. A sjednocování rodin by mělo být předností. A rovněž, když máme ty takzvané dublinské žádosti, tak je možné někoho převést pouze od jednoho apotrovníka k druhému, ať už je jim organizace, a nebo rovněž, že někdo z té původní země bude mít vliv na to, kdo bude jmenován opatrovníkem z té druhé země. Tady vám mohu říci, že u NG jsme schopni um, to zorganizovat. A rádi bychom vyzvali jakékoliv partnerské organizace, které existují v jiných unijních zemí, tak abychom měli kontaktní partnery, se kterými se můžeme spojit a působit společně v zájmu daného dítěte. Je absolutně prioritní, aby všechny země, které už mají nějakou organizaci a strukturu pro doprovázení nezletilých a jmenování úředních opatrovníků, se stali součástí naší sítě, ale samozřejmě musíme mít i kvalitní právní definici toho guardian, toho opatrovníka, aby to vše posloužilo tomu cíli. Děkuji vám, pan Verstegen. Čas letí. Víme, že první kolo trvalo o půl hodinu déle, než mělo trvat. Bohužel to nám nedává prostor pro až tolik otázek, ale sekretariát se nabídl, že sromáždí vaše otázky písemně, že je předá našim panelistům a že obdržíte odpovědi rovněž písemně. Já tedy bych ráda toto kolo uzavřela tím, že zde závěrem řeknu, že je opravdu bezprecedentně důležité, abychom vždy jednali v zájmu dítěte, aby ten asilový systém byl společný, kritéria společná a že opravdu je nedůstojné uvalovat na děti vazbu ve 20. století vůči nezletilým. Nevím, zda někdo je jiného názoru, možná se bude moci o tomto konat diskuse při jiné příležitosti. Zatím to musíme uzavřít, to, tuto část. Přeji všem ještě um, kvalitní uh, zbytek zasedání, uh, zajímavý um, zajímavou rozpravu. Všichni máme před sebou tu lhůtu do konce roku 2012. Doufejme, že se nám vše podaří sjednotit do jednoho celku. protože pokud by k tomu došlo, tak EU by neplnila mezinárodní závazky, pokud jde o základní práva i pokud jde o jurisprudenci Evropského soudního dvora a Evropského soudního dvora pro lidská práva. Dámy a pánové, budu hovořit o takzvaném konceptu bezpečné země. To je jedna z mých oblíbených záležitostí, věc, která v Libé výboru je projednávána velice často. Dále budu hovořit o složitých eh, procesech, které, mm, eh, se, které poté velice často vedou k několika násobným žádostem a tak dále. A pokud budu mít možnost, samozřejmě mm, reagoval bych na jiné věci, ovšem, jelikož možná nebudeme mít čas, tak se budu věnovat hlavně tomu, hlavní, tomu zásadnímu principu přepracované směrnice. A to je tzv. frontloading, to znamená předfinancování. Co to vlastně znamená? Co to vlastně znamená frontloading? To znamená v podstatě připravit nebo realizovat věci poprvé hned kvalitním způsobem. To znamená tak, abychom měli všechny elementy, prvky pro rozhodnutí už před eh, tímto procesem. Jde o etablování procesu, který umožní to, že už v první instanci můžeme udělat eh, kvalitní rozhodnutí a to v, v reálném dobrém mm, čase. Dále, pokud eh, to znamená rozhodnutí, která nebyla zvrácena soudem. To znamená kvalitní rozhodnutí na první instanci. Kvalita. Kvalita, to znamená dobré rozhodnutí, které uzná risk persekuce nebo pronásledování, ať už jde o Somálsko nebo Irák nebo jinou zemi původu, kde hrozí taková persekuce či pronásledování. Kvalitní rozhodnutí je rozhodnutí, které eh, je okamžité, eh, je to rozhodnutí, které zachraňuje život. Je to kvalitní rozhodnutí, které identifikuje okamžitě, kdo potřebuje mezinárodní ochranu a naopak um, okamžitě identifikuje ty, kteří by chtěli zneužívat tento systém. Kvalitní rozhodnutí je rozhodnutí, které znamená udělat správnou věc hned na poprvé. Frontloading by mělo umožnit žadatelům mezinárodní ochranu i uprchlíkům, aby došlo k identifikování jejich požadavku, analyzování této žádosti v rozumném časovém horizontu. Tito lidé nebudou ponecháni v nějakém váku, kde by čekali na další svůj osud. Frontloading je zároveň výhodou pro členské státy, protože to redukuje náklady náklady, které jsou spojené s poskytováním materiálních podmínek, přijímacího centra, náklady spojené s, mm, s papírovým řízením a tak dále. To, že zkrátíme tento čas na rozhodnutí, to znamená, že materiální podmínky, které potřebujeme, to znamená ubytování, oblečení, potraviny, budou poskytovány v pro, po dobu kratšího období a to samozřejmě ušetří náklady. Pokud takové rozhodnutí na první, v první instanci je kvalitní, tak všechny a zahrnuje všechny prvky prvky, které by to mělo zahrnovat, tak v podstatě nedo, ne, nedoj, by nemuselo dojít k, um, k popření eh, tohoto, tohoto rozhodnutí na první instance. V březnu 2010 UNHCR vedlo takovou studii, pokud jde o aplikaci směrnice asilového postupu v jednotlivých členských státech. Toto je studie, kterou mám k dispozici. Kopie jsem připravila zde před sálem. Toto jsou členské státy, které byly součástí této studie. Je tam 700 stránek důkazů. V některých členských státech informace jsou vá, spíše vágnější, ale asi 20 všech lidí, kteří získali mezinárodní ochranu původně obdrželi negativní rozhodnutí, které bylo odvoláním zvráceno. Toto je obrovské množství rozhodnutí, které, e, ke kterým došlo v rámci druhé instance a to má mnoho mnoho důsledků, například to, že mnoho eh, uprchlíků, kteří byli odmítnuti, se odvolají. Samozřejmě, pokud víte, že máte 20% možnost získat jiné rozhodnutí v odvolání, tak samozřejmě já bych to rovněž udělal. Vy asi taky. Ovšem to je nákladné. Členské státy musí poskytovat další materiální podporu, mm, dále je to mm, právní pomoc, právní poradenství, samozřejmě služby, které poskytuje soud a tak dále. Ovšem tím, že by došlo k tomu frontloadingu, to znamená, že bychom všechny prvky měli k dispozici před prvním řízením, tak bychom se mohli vyhnout těmto nákladům. To znamená, že by se lidé, kteří by byli odmítnuti, tak už v podstatě by poté se neodvolávali a nezneužívali tento systém. Toto je ten frontloading, o kterém hovoříme. To znamená úspěšné řešení okamžitě na poprvé, úspora finančních prostředků jsou zde kategorie, které by byly znevýhodněny, pokud by tento přístup jsme přijali, pokud by ta eh, změněna eh, směrnice byla v tomto ohledu přijata tímto způsobem. To znamená, že by mohlo dojít k určitému zneužívání. Eh, no, no nikde ne, neexistuje nějaké zázračné řešení. Ovšem, potřebujeme zlepšit eh, vyškolení personálu, poskytování informací, právní informace, procedurální informace. Musíme zlepšit mnoho aspektů, zlepšit expertízu, informace, které poskytujeme v rámci tohoto rozhodovacího procesu, informace, které se dotýkají eh, země původu, které poskytuje podpůrný úřad pro asilové řízení. Dále jsou to informace, které se týkají osobních pohovorů, zdravotnické informace a tak dále. Pokud jde o vyškolení personálu, to je zásadní pro kvalitní řešení. Pokud eh, tito lidé jsou vyškoleni a vědí, co dělají, tak je jednodušší rychle identifikovat skutečné potřeby osob, které potřebují mezinárodní ochranu a naopak identifikovat ty, kteří chtějí pouze zneužívat systém. Školení, přeškolování je důležité pro front-loading, proto aby jsme všechno měli k dispozici pozici před tím kvalitním řečením. Asi to vypadá jako jasná věc, ovšem ten průzkum, o kterém jsem hovořil, ta analýza, kterou jsme prováděli, identifikovala nebo zjistila to, že ve většině členských států, které jsme analyzovali, které jsou na této mapce, že v podstatě podstatě neprováděli nějaké pohovory eh, s lidmi, kteří mají specifické znalosti o mezinárodním právu nebo jiných právních záležitostech, nebo ani nevyžadovali nějaké mm, profesní zkušenosti. Některé členské státy dokonce nemají žádné minimální standardy, které potřebujete v oblasti vzdělávání těchto lidí. A tři z těchto členských států neposkytovali žádné školení pro personál, když najímali personál pro tuto práci musíme vyškolit ty, tento personál o všech těchto záležitostech, pokud jde o regulace v oblasti azylu. To má samozřejmě dopad na kvalitu poté samotného rozhodovacího procesu. To je zásadní od ledna 2012 tento podporný uh, úřad pro azyl uh, se bude věnovat i řízení takzvaného kurikula v tomto ohledu. Je to program, který jsme vytvořili uh, na základě podpory Evropského uh, fondu pro uprchlíky a je velice důležité podle názoru UNHCR, aby přeškolování jednotlivého pers- personálu obsahovalo právě toto evropské kurikulum. Pokud je o poskytování informací, pozměněná verze žádá členské státy, aby informovali o implicitní i explicitních ním stažení těchto žádostí. Toto je nesmírně jednoduchý proces, ovšem dramaticky to může snížit počet dalších žadatelů. A to je právě to, co, kde mají členské státy obavy, ty obrovské počty možné počty. Mohl bych dále hovořit o tomto systému, jaké jsou výhody tohoto systému, jeho konkrétní aspekty, ovšem vím, že nemáme čas a proto bych řekla, že je v zájmu EU i členských států, aby rychle přijali tento asilový balíček i směrnici pro společné postupy ohledně udělení statutu mezinárodní ochrany, což umožní členským státům, aby hned na poprvé udělali správné rozhodnutí, aby zachránili životy a zároveň finanční prostředky. Děkujeme, děkujeme opravdu, pane kolego, za toto nesmírně zajímavé dosie, o kterém jste hovořil a nyní dovolte, abych se obrátila na Anšalot Niger, která zastupuje agenturu pro základní práva v roce 2010 nebojte, nebojte, bude, um, jenom chci říci, že jste se zúčastnila studie, které hovoří o poskytování informací žadatelů o azyl z procedurálního hlediska. Kdybyste byla tak laskavá, dávám vám tímto slovo, ovšem kdybyste dovolila, tak bych vás poprosila o rozumnou stručnost vašeho příspěvku. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Rovněž děkuji za pozvání k účasti na tomto slyšení, které obdržela právě Agentura pro základní práva. Ten frontloading, to poskytování informací v předstihu. Já se soustředím na takový výzkum, který jsme dokončili na podzim roku 2010 který se zabývá eh, přístupem k efektivním nápravným prostředkům z pohledu eh, uchazeče o azyl a zde právě jde o ten frontloading, čili hledisko um, uchazeče o azyl a povinnost jej informovat, to jsou dvě věci, kde my se snažíme zjistit, do jaké míry on opravdu rozumí, eh, v čem všechno spočívá, do jaké míry eh, bude zahledněn, eh, budou zahledněna jeho práva a tak dále. Zvažujete-li nějakou žádost, tak za prvé samozřejmě musí jít o to, abychom žadateli jasně vysvětlili co se po něm žádá a naopak, co se po něm nežádá v průběhu celého postupu. Tady Můžu souhlasit svým předřečníkem, když hovoří, vše se musí povést na poprvé. Ano, je to zásadní. Metodologie pro náš projekt. Dva vlastně výzkumy. U každého jsme zkoumali a provedli rozhovor s devítisty uchazeči a někdy to bylo přímo v zemích 65 různých národností se vyjádřilo v rámci toho výzkumu. A co se ukázalo, že žadatelé opravdu nechápou svá práva a povinnosti z důvodu jazykové bariéry. E, překlad, tlumočení často chybí, e, komunikace s orgány, ale i s právníky se tím komplikuje. Jeden žadatel říká, není správné, když Afgánec má tlumočení do iránštiny a naopak. E, dále, jazyk byl často příliš technický nebo srozumitelný tím a velice se vše soustředuje na informace podávané písemně a často to jsou uh, uchazeči, kteří potřebují ty informace ústně a kdykoliv je obdrželi, tak si jich velice vážili. Proč je informovanost tak důležitá? Za prvé, opravdu poskytuje přístup k azylu, k mezinárodní ochraně. Podívejme se na článek 8 eh, charty právo na azyl. Za druhé, je důležitý v kontextu Dublinu 2, totiž vysvětlí situace, kdy bude uchazeč převeden do jiné členské země. No a za třetí, pokud bude žadatel odmítnut, tak by měl vědět, proč, jak, kdy a kde může podat odvolání. A nyní, za prvé, přístup k azylu. Informace by měla být celistvá, tak, aby mu vysvětlila a seznámi ho s různými etapami celého postupu a rovněž ty genderové žádosti, o nichž byla zmínka a žádosti žen, tam by vše mělo proběhnout ve zcela jasně srozumitelném jazyce, aby bylo jasné, že kdo se uchází o ten takzvanou genderový status, že se na něj vztahuje i ta legislativa. Nyní Dublin 2. V šesti zemích ti žadatele, na něž se vztahuje Dublin, uh, nám hlásili obtíže v přístupu k informacím ohledně toho, co s nimi bude dál a konkrétně kdy budou převedeni do jiné země. A ten třetí bod, když budou zamítnuti tito ucházeči, tito žadatelé, tak obvykle byli vědomi a byli informováni o tom rozhodnutí, ale ne vždy byli seznámeni s důvody, ani ne vždy byli schopni pochopit, jakým způsobem mají možnost podat odvolání. A nyní se podívejme na právní úpravu ohledně jazykových požadavků v současné 27. Ve 12 členských zemích Jsou informace týkající se asilových postupů podávány nebo by měly být podávány v jazyce, jemuž žadatel rozumí. To jsou ty nejtmavší státy. Pak jsou ty čáre, čarově označené státy. Tam je ta právní formulace, že to stačí, když bude uh, možné předpokládat, že jim žadatel rozumí nebo se to od něho očekává. A pak máme země, které jsou eh, takto jasně šedé, kde to vůbec národní zákonodárství neupravuje tento požadavek. A nyní podíváme-li se znovu na celou situaci z hlediska žadatelů, tak ve více než 50% členských států říkají, že dostávají informaci ve své mateřtině nebo v jazyce jemuž rozuměli. V některých členských státech však dostali informace v jazycích jiných než svá mateřština. Prostě někdo předpokládá, že jim porozumí. A zajímavé je, že tam patří tři členské státy, které mají právní úpravu, kde se hovoří zcela jednoznačně, že to musí být jazyk, jemuž uchazeč rozumí. A ve dvou členských státech nám žadatelé sdělili, že obdrželi informace pouze v jazyce hostitelské země. A nyní podívejme se na počty jazyků, do nich se překládají ty letáky, informační materiály, které jsou hlavním nástrojem států, hostitelských států, jak informovat. Na prvním místě je Německo 59, Rakousko 40, Česká republika 37 jazyků. A pak máme ten další extrém, málo jazyků, do níž jsou překládány tyto informace Francie, Řecko, Litva, Portugalsko, Lotyšsko a tak dále. Mezi těmito zeměmi máme i země, které si vedou velice dobře, přestože u nich nejsou právní požadavky na překlad, například Dánsko. Na druhé straně Belgie, jak vidíte, tam už ta situace tak dobře nevypadá. Tady je zajímavé sestavit si ty ohledně těch jazyků, do nich se překládá z počty různých národností, jejichž se eh, příslušníci se ucházeli o azyl a bylo jich 130, 142 různých eh, národností. Já už jsem se ve zkratce zmínila, už jsem narazila na to, že kterékoliv informace jsou předány ústně mají vždy mnohem větší efekt. Zejména doplňují něco, co obdržel uchazeč písemně a pokud jsou předávány tedy v rozhovoru interaktivně, tak se ta úroveň toho pochopení ještě dále zvýší. Ale co bylo zmíněno, je rovněž i to, že klíčová je zde kvalita tlumočení. A nyní se dostáváme na poslední stádium eh, toho postupu a máme moment, kdy je sdělováno rozhodnutí, čili přístupnost písemného překladu rozhodnutí o žádosti. Plná nebo částečně přeložená eh, rozhodnutí jsou přístupná v zemích, která jsou nejtmavší, tmavě modrá, pak eh, Tlumočení, ale nikoli písemný překlad, to jsou ty země, eh, kde máme pruhy, proužky a pak máme země označené šedou barvou, kde vůbec žádný překlad, písemný překlad není. většina našich respondentů si byla vědoma práva na podání odvolání v případě záporného rozhodnutí a e, různých lhůt, ale například nevěděli, jak si vyžádat právní pomoc a jak toho dosáhnout. Zdroje, informační zdroje, ty jsou zcela zásadní a líšili se rovněž názor na to, co je možné. Tady užitečné zdroje informací. Tmavě modré země, tam e, nám bylo sděleno, že nevládní organizace poskytují nejužitečnější informace. Ty proužkované země, to jsou často státní orgány, které mají nejužitečnější informace a jsou schopny je předat, a země označené šede, to jsou často ty sociální sítě považovány za nejužitečnější. A pak jsou země, které označujeme jako jiné. Tam vlastně nebyli schopni naši respondenti vůbec označit žádný nebo poukázat na žádný užitečný zdroj informací, kterého by mohli využít. Závěrem. Náš názor, naší organizace na informace k asilovému řízení je, že aby byly smysluplné, tak musí být předkládány a podávány jak ústní, tak písemné informace, a to v jazyce jemuž uchazeč rozumí, které by měly být právně zaručeny, které by se měly stát praxí, která se stane normou v celé Evropské unii a my bychom si přáli, aby Evropský parlament se této iniciativy ujal. Informace o tom, jak se odvolat, by měly být podávány písemně, v jazyce, jemuž žadatel rozumí a tam, kde je to možné, rovněž potvrzeny v ústním rozhovoru. Písemné informační materiály by měly být systematicky poskytovány eh, všem, rovněž rodinným příslušníkům ženy v doprovodu manžela by měly být informovány o tom, že mají právo podat eh, oddělenou žádost a měly by jim být poskytnuty poskytnuto právo, aby s nimi provedla rozhovor osoba stejného pohlaví, pokud si to přejí. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup, madame. Désolé de vous presser, mais le Děkujeme, vážená paní kolegyně, omlouvám se, že na vás tlačím, ovšem čas běží, je to pro nás frustrující, jistě pro vás ještě více, že to musíme takhle zkrátit. A nyní už poprosíme Krise refleta, který bude hovořit o právní pomoci právě eh, těmto eh, účastníkům řízení. Myslím si, že je to opravdu téma, které je nesmírně důležité. Děkuji vám všem, děkuji za pozvání, nemám žádné úžasné powerpointové prezentace, které bych vám zde mohla ukázat, bohužel, ale... Já na rozdíl od ostatních eh, řečníků, trošku reklamy. Pokud neznáte EKRE, tak to je Evropská rada pro uprchlíky a exulanty. Je to celoevropská um, organizace, která združuje nevládní organizace v 30 zemí. Máme asi um, 69 členů. Samozřejmě, že bojujeme za humánní asilovou politiku uh, v Evropě. Děkujeme za možnost vystoupit v tomto panelu, který se týká takzvaného frontloadingu. Frontloading to je právě něco, co EKRE, náš, naše rada podporuje již dlouho. Je to velice důležitá záležitost, především v kontextu tématu um, přepracovávání směrnice, kterou se zabývá komise. Vím, že nemáme dost času, proto velice stručně dovolte, jaký je náš pohled EKRA na frontloading, na získávání všech těch důležitých informací předem a trochu bych se podíval na to, co považujeme za důležitý nástroj v organizování či um, dosažení takového systému, asilového systému, to znamená přístup k kvalitní právní uh, službě poradenství v, pro, v průběhu celého asilového řízení a poté takové dvě obecnější poznámky, pokud jde o návrh komise. Čili co to vlastně je frontloading? Myslím, že Mikael už to hovořil, už to hovořil jasně a my v podstatě to vnímáme stejně. Frontloading to je vlastně politika, financování, ale zároveň poskytování celého asilového systému se všemi potřebnými dovednostmi, zručnostmi, informacemi, tak, aby došlo už na první instanci ke kvalitnímu a dobrému rozhodnutí a měl by ho dělat eh, lidé, kteří jsou dostateční experti, kteří měli dostatečné zdroje po všech stránkách, aby takové informované kvalitní řešení udělali. Nejde o nějaké eh, urychlení procedur, o to nejde. Především jde o zlepšení kvality u frontloadingu. Kvalita samozřejmě občas může trvat, určitě mm, nemusí být až tak rychlá, jak víme, trvá to. Ovšem, pokud tento frontloading, celý tento postup je realizován správným způsobem, máme dostatečné zdroje, které potřebujeme, tak by to mohlo snížit celkovou poté délku a i náklady eh, asilového řízení ve většině případů. Právě proto potřebujeme dobře informované rozhodnutí v první instanci, abychom zabránili nepotřebným odvoláním, zbytečným odvoláním. To neznamená, že by jsme se úplně zbavili odvolání, jakmile budete mít takzvaný tento systém frontloading uploadingu. loadingu Ale ovšem, eh, co chceme říci, je, že pokud je to rozhodnutí dobře informované, kvalitní už v té první instanci a vezme v potaz veškeré prvky, mm, kvalitu mm, či nekvalitu informací země původu a tak dále, už tím můžeme zredukovat čas, který budou potřebovat soudci pro posouzení možného eventuálního odvolání. Cílem tohoto frontloadingu je zlepšit kvalitu rozhodovacího procesu na první instanci. Proto ovšem potřebujeme mnoho nástrojů. To sice může znít jako opakování toho, co říkal Mikel, ovšem my rovněž vidíme jasné záležitosti, které musí být dodrženy. Kvalitní školení lidí, kvalitní informovanost, Ehm, to všech hraje důležitou roli. A samozřejmě přístup k ehm, bezplatné právní pomoci, poradenství pro ty, kteří nemají finance, nemohou si to dovolit, tak aby od samotného počátku jsme i tímto prvkem přispěli k, k tomu konceptu fratloadingu, kvalitnímu systému. Pro nás to znamená, to je takový paradox, když hovořím o zredukování délky asilového postupu, znamená to, že věnujeme dostatečnou pozornost a čas od samotného počátku této, mm, tohoto postupu a to přípravy toho prvního pohovoru. My už dlouho voláme potom, aby členské státy respektovaly to, čemu hovoříme, eh, přípravné období před samotným pohovorem. To je nesmírně důležité. Toto přípravné období umožní získat dostatečné informace, dokumentaci těmto žadatelům azyl, konzultovat jejich právníky, aby skutečně pochopili, co to, co to pro ně obnáší celý tento systém. Je to v zájmu žadatelů, ale zároveň i orgánů, které jsou zapojeni do tohoto procesu. Znamená to, že s tím ušetří čas, protože poté na počátku procesu nebudou muset všechno opakovat. Úřady mohou už v tomto předběžném období už získávat veškeré informace, mohou identifikovat zda je například tato osoba z nějaké znevýhodněné skupiny, ohrožené skupiny a tak dále. Toto není pouze teorie. Nizozemská vláda právě realizuje už toto eh, přípravné období eh, do svého změněného eh, azylového řízení, se kterým přišli v roce 2010. Nyní to bude explicitně zakotveno v jejich zákoně a nizozemský ministr zaslal v tomto ohledu i dopis parlamentu a hodnotil první výsledky tohoto nového systému. Samozřejmě, že mnoho věcí ještě můžeme kritizovat, ovšem všichni aktéři, právníci, nevládní organizace, rozhodující orgány, ehm, ty, kteří se zabývají asilovým řízením, všichni tvrdí, že tato přípravná etapa je nesmírně pozitivní a hraje důležitou roli. Prosím, aby jsme na to nezapomínali u frontloadingu, když hovoříme o tomto systému. A nyní přístup k účinné nebo účinný um, přístup k bezplatné právní pomoci. Východiskem je pro nás uvědomit si to, že asilový postup v Evropě je nesmírně komplikovaný složitý a žádatel je v znevýhodněné pozici, protože nezná tuto legislativu hostující země, přijímající země ve většině případů nehovoří jejím jazykem, čili potřebuje pomoc. A my si myslíme, že potřebuje pomoc od prvního vůbec okamžiku, kdy je tento postup zahájen. Přítomnost i v průběhu prvního pohovoru nějakého kvalifikovaného právního poradce, ať už je to právník nebo poradce, který spolupracuje s nevládními organizacemi, prostě člověk, který je vzdělán v daném oboru, umožní a zlepší i kvalitu pohovoru a zároveň zlepší kvalitu rozhodnutí v první instanci. Může to pomoci identifikovat ehm, všechny body toho tazlového řízení a zároveň to hraje důležitou roli v budování určité důvěry mezi žadatelem o azyl a úřady. A to je zásadní, protože pokud tento člověk, žadatel, nedůvěřuje úřadům, na které se musí obrátit, tak to samozřejmě e, znamená problém. Jistě víte, že ve Velké Británii máme projekt, kterému se říká Early Legal Advice Project. Je to projekt, který, ho, který právě hodnotí už tuto včasnou právní pomoc ehm, poradenství od samotného počátku asilového procesu, hodnotí dopad na celý asilový proces a rozhodnutí první instance předchozí projekty už naznačily, že tyto výsledky budou pozitivní. Vím, že nemáme dostatek času. Chtěl jsem vám ještě poskytnout takový přehled těch nejzávažnějších překážek, kterým čelí žadatelé o azyl v, v, v přístupu k právní pomoci, alespoň se změní o některých studiích. My jsme sami provedli takovou, takový průzkum poskytování právní pomoci v rámci azylového řízení v Evropě. Zkoumali jsme 19 evropských zemí v tomto ohledu, z toho 17 bylo členských států EU. Tento frontloading nebo tento systém dobré přípravy na řízení, mm, tam nás čeká ještě hodně práce. Vezmeme-li v potaz to, že bezplatná právní pomoc se poskytuje pouze ve 12 členských státech eh, u odvolání a v 15 jiných státech si se taková nějaká právní forma je poskytována i na první instanci, ovšem jenom do určité míry a je zde mnoho praktických překážek eh, které brání žadatelům se dostat k těmto mm, službám. To, že to je v zákoně, to ještě neznamená, že lidé se k tomu mohou dostat. ovšem jsou zde systémy, které fungují a které neznamenají nějaké prodlužování těchto procedur. Mohu zmínit Belgii nebo Nizozemí, kde žadatelům je poskytováno od samotného počátku bezplatná právní pomoc. Hlavní problémy, které zde vidíme v přístupu k bezplatné právní službě v Evropě, je v těch Mm, situacích, kde máme například nějaké specifické podmínky, když dochází k eh, zadržovací vazbě přímo na, na hranici a tak dále. To, to v, tom, v, tom, v tom případě samozřejmě to může znamenat překážku přístupu tohoto člověka, dostat se k nějaké právní službě, mm, to znamená někdy už je samotnou výzvou získat tento kontakt na právníka, než mm, jste navráceni do své země. Celý tento balíček frontloadingu v rámci asilového systému, my jsme trošku zklamáni s vaším, nebo teda s návrhem, který předložila komise. Myslíme si, že je zde mnoho věcí, kde ty ambice jsou mnohem nižší, mm, pokud jde o zlepšení ochrany standardů v rámci asilového řízení. To mm, víme, že je veliký problém, ovšem zároveň je zde mnoho důležitých nástrojů, které podporují frontloading, ty tam byly ehm, zachovány, například informace na hranicích nebo školení personálu, dále jsou to, využi- to využívání zdravotnického materiálu v průběhu pohovoru a tak dále. Ehm, to je důležité. Mnoho ustanovení, které jsou v tomto návrhu komise, ovšem trošku podkopávají tento systém frontloadingu, například tam, kde komise se snaží pokrýt tu, ten požadavek ze strany členských států, které volají po větší flexibilitě, především tam, kde jsou větší počty uchazečů asi. Ale zde hovoříme o článku 14, například mít možnost vést pohovory nekvalifikovanými pracovníky, to si myslíme, že je z dlouhodobého hlediska kontraproduktivní. Tam jsme proti tomu. Dále je to návrh komise neuzavřít postup, pokud situace v zemi původu je ne, nějaká ne, nejasná nebo zdá se být dočasnou. To si myslím, že je špatná praxe. Eh, to si myslím, že mm, není dobré, aby jsme odrazovali členské státy od využívání nástrojů, které mají k dispozici. A na závěr velice stručně je zde ještě jeden aspekt, který se týká tohoto eh, pozměněného návrhu komise u právní asistence, který považujeme za nesmírně problematický. A to je článek 21. Tam se explicitně hovoří o tom, že právní procedurální informace, které by mohly být poskytnuty žadatelům, jakože právní eh, pomoc při odvolání může být poskytována vládními úředníky a státními službami. To je podle nás spochybnitelný standard, mohlo by to vést ke konfliktu zájmu a rozhodně to nezlepší důvěru žadatelů o azyl v celý systém. Tím bych ukončil svou prezentaci a děkuji vám za pozornost. Ano, už nám bylo řečeno, že tlumočníci bohužel nás musí opustit, takže ukončíme projev v angličtině. Paní Stefania Pasquaty zastupuje Evropskou komisi. Dám vám tímto slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. As last of this panel because